let's make the best out of it. Yeah. Ja, liebe kolegy... Takže, milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji naše přerušené zasedání po našem um, maratonu hlasování někteří kolegové a některé kolegyně mm, jsou zřejmě mm, ještě zaujatí jinými záležitostmi, ale přesto už bych teď rád zahájil první bod našeho dnešního odpoledne a dovolte, abych mezi námi přivítal prezidenta Evropského účetního dvora, pana de Caldeiru. Vy nám dnes představíte pracovní program Evropského účetního dvora. Vítejte srdečně a dovolte, abych vám hned předal slovo. Nesmírně mě těší, že jste mezi námi. Eh, vždycky jsme velice plodně spolupracovali s Evropským účetním dvorem a když jsme nezhlasovali o udělování absolutoria, Velice silně jsme se orientovali podle doporučení, lépe řečeno podle výsledků šetření Evropského účetního dvora. Vítejte srdečně, máte slovo. Uh, thank you, chairman. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji vám, uh, pane předsedo, a také celému vašemu výboru za to, že Eh, mi dáváte tuto možnost eh, k vám dnes promluvit. Já bych velice eh, rád se s vámi teď podělil o náš pracovní program na rok 2014. Když jsme koncipovali tento program, tak členové našeho účetního dvora vycházeli, a bylo to velice prospěšné pro ně, z dialogu s poslanci Evropského parlamentu a hlavně pak s poslanci, kteří jsou členy tohoto výboru ty priority, které jsme si stanovili pro letošní rok, vlastně do určité míry odrážejí vaše starosti a obavy. Eh, jde nám o eh, efektivní odpovědnost za zpravování eh, veřejných finančních prostředků s cílem naplnit to, co Evropská unie by měla naplnit. Ehm, do roku 2017 bychom chtěli maximalizovat právě tuto zodpovědnost a to byl také hlavní, eh, hm, to byla hlavní, hlavní hlací síla eh, při našem rozhodování. V našem programu jsme eh, vzali v úvahu pochopitelně také výsledky naší spolupráce s Evropským parlamentem. Klíčové priority vycházejí z toho, že bychom se chtěli více soustředit na otázky související s vlastním výkonem. To znamená, že budeme muset také vzít, udělat určitá opatření, která by měla zvýšit naši kapacitu. Eh, eh, pro letošní rok máme v úmyslu předložit zprávu o těchto věcech. Eh, v této chvíli bych rád se teď věnoval některým věcem, které vycházejí přímo z naší auditní praxe. Konkrétně bych chtěl hovořit o výsledcích naší revizní zprávy z roku dva, eh, za rok 2013. Tato zpráva byla publikována dneska. V roce 2014 náš účetní dvůr eh, vydá eh, svoji zprávu o plnění rozpočtu a Eh, vydáme také další výroční zprávu o agenturách. Budeme mít také eh, zprávu týkající se právě výkonu dosaženého a také eh, budeme mít zprávu, která bude vycházet z těch předcházejících a bude hodnotit. Máme v úmyslu také vydat revizní zprávy, které se budou týkat finančních rizik spojených s finančním řízením a dále potom se bude zabývat také eh, některými deficity v oblasti auditu. Eh, co se týče eh, té zprávy za rok 2013, zde náš účetní dvůr by chtěl zajistit kontinuitu a také posílit zodpovědnost, dávat vám k dispozici další informace, které se týkají celého toho období 2007 až 2013 Nemáme žádné metodologické eh, předpisy, ale chtěl bych vás informovat, že v současné době hovoříme o potenciálním dopadu eh, DASu, ehm, což se týká také finančního rámce na období 2014 až 2020 a také eh, otázky změn finančního řízení, které s tím budou souviset v tomto období. Co se týče těch speciálních zpráv v roce 2014, provedeme také audit výkonů všech eh, eh, okruhů, eh, to znamená všech těch výdajových kapitol. V oblasti Eh, inkluzivního růstu budeme publikovat speciální zprávu, kde budeme hovořit o využívání fondů regionální, pro regionální rozvoj a také pro soudržnost. Budeme hovořit také o nových zdrojích, eh, jejich využití by mělo nám pomoci dosáhnout dobrých výsledků. Dále zpráva o integraci eh, vodní politiky v souvislosti se zemědělskou politikou bude dalším naším Eh, krokem. Eh, jde nám také o zefektivnění eh, činnosti vnější služby, tak jak to vyžaduje váš parlament. Náš dvůr bude také analyzovat možnosti snížení nákladu v souvislosti s tím, že by parlament měl pouze jedno sídlo celkový seznam všech těch těchto speciálních zpráv, včetně tedy těch cílů našich auditů, je obsažen v tom materiálu, který jste dostali k dispozici. Pane předsedo, vážení poslanci, zajištění efektivní zodpovědnosti a zodpovědných, zodpovědně prováděných auditů, které se eh, týkají eh, také spolufinancování, to je oblast, která eh, pro nás představuje velice důležitou oblast. V, eh, reakci na eh, eh, tyto věci jsme provedli ehm, audit bankovního úřadu a také máme speciální tým, který chce právě posílit audity v této oblasti. Ehm, Máme k dispozici také příslušnou expertízu pro provádění těchto auditů. Tito lidé, kteří pro nás pracují v této oblasti, jsou všichni příslušným způsobem vyškoleni a mají také k dispozici další podporu eh, z vnějšku. Eh, tento tým se bude věnovat v první řadě třem otázkám. Eh, za prvé eh, je to role eh, komise v těch programech mikroekonomické pomoci v celé řadě zemí, to souvisí také se stabilizačním mechanismem. Za druhé potom je to makrofinancování ve vztahu k Řecku a kombinace těchto nových úkolů bude se také projeví v těch výročních zprávách. Náš dvůr má v úmyslu dát k dispozici vašemu výboru a celému parlamentu základ pro eh, to, abyste mohli realizovat tu naprosto základní úkol, ten základní úkol Ehm, který máme. Současně s tím ale si uvědomujeme, že Evropský parlament a také všechny zúčastněné strany očekávají, že úřad bude, že náš dvůr eh, účetní bude pokračovat ve své práci i v budoucnosti. To všechno se projevuje také eh, v v našem popisu budoucí činnosti. Každá zpráva eh, našeho účetního dvora by měla vždy být vnímána eh, také z pohledu toho posílení naší zodpovědnosti a vůbec obecné zodpovědnosti. Ehm, všechny tyto otázky eh, souvisejí s prací našeho účetního dvora a také s využíváním zdrojů, které máme k dispozici. V mnoha případech naše iniciativa je součástí určitého procesu, jehož cílem je implementovat naši celkovou strategii. Náš účetní dvůr bude pokračovat v těchto iniciativách, aby vzal v úvahu nejrůznější návrhy, které přicházejí ze zpráv eh, Evropského parlamentu. Eh, loni při této příležitosti jsem hovořil o některých z těchto iniciativách. Dnes tedy bych se s vámi chtěl podělit o některé výsledky čtyř těchto konkrétních iniciativ. Za prvé, Náš dvůr má nový programovací postup, eh, eh, který obsahuje také určitou revizi našich politik a všech priorit Eh, včetně těch věcí, které se týkají eh, křížového financování. Za druhé, přijali jsme sdělení týkající se strategie všech zainteresovaných stran od roku 2013. Hlavní prioritou tady je dále posílit vztahy s klíčovými institucemi, hlavně pak tedy s Radou a s Evropským parlamentem, tak bychom mohli lépe vzít v úvahu eh, všechny věci související s programem našeho dvora. Pane předsedo, Eh, jde nám o to, aby členové našeho dvora eh, eh, by se měli zabývat přímo posilováním vztahu s jednotlivými institucemi. Měli by také komunikovat výsledky naší práce efektivnější a také seznamovat vás s tím, jakým způsobem budeme řešit, řešit další věci. Chtěli bychom také zlepšit své fungování jsme eh, provedli dvě interní eh, revize. Za prvé jde o eh, racionalizaci našich auditů a také bychom chtěli zjistit způsoby, kterými bychom mohli zvýšit efektivitu všech činností, které souvisejí s audity. Ehm, tyto eh, revize vlastně eh, vedly k, ke stanovení konkrétních eh, kroků, které by nám měly také zlepšit ehm, schopnost reagovat na věci včas. Náš ehm, dvůr také byl hodnocen v rámci tzv. peer review. Zpráva této skupiny byla publikována dnes. Tato zpráva se zabývá právě efektivitou naší práce a srovnává výsledky za loňský rok eh, s předcházejícími lety. Jsme velice rádi, že například skutečně skvělý eh, tým kolegů, jak z účetního dvora Německého, tak z účetního dvora, eh, účetního dvora Francie byl schopen právě provést tuto eh, eh, revizní eh, činnost. S uspokojením konstatujeme, že závěry tohoto týmu, to znamená, že jsme reagovali na všechna doporučení z předcházejícího období, že toto tedy vzal v úvahu tento tým a také hovoří o zlepšení efektivity naší praxe. Ten náš Účetní dvůr je také povzbuzen tím, že došlo, tento, tato skupina došla k závěru, že se došlo k celkovému zlepšení naší práce. Kromě toho podporujeme také to, že naše strategická angažovanost posílit naši zodpovědnost je předpokladem pro eh, zlepšení toho, abychom byli uznáni jako odpovědný orgán a to pochopitelně znamená přidanou hodnotu. Vítáme všechny konstruktivní připomínky této skupiny, eh, které mimo jiné se soustředují i na věci, které by mohly vést k dalšímu zlepšení. Ta doporučení podporují a doplňují výsledky našeho vlastní, naší vlastní vnitřní iniciativy. Eh, eh, co se týče samotného rozsahu těch různých auditních procesů a také zlepšení naší zodpovědnosti, při plnění vybraných e, úkolů. E, tento e, tým odborníků také nám doporučil, abychom se znovu podívali na vlastní obsah, který vyplývá z hlavních auditů. Pane předsedo, jsme vám k dispozici. Pochopitelně vždy budeme vycházet ze tří hlavních eh, zdrojů informací, to znamená to, co nám říká Evropský parlament, to, co nám říkají naši kolegové a také to, co se dozvídáme od našich vlastního managementu. Jsme přesvědčeni, že eh, plnění těchto eh, doporučení vytvoří velice dobrý základ pro budoucí rozvoj naší instituce a povede také k maximalizaci eh, příspěvků, který můžeme přinést jako eh, náš účetní dvůr Evropské komise, to znamená ke všem těm sdíleným cílům, které souvisejí s posílením zodpovědnosti. Yeah, thank you very much, uh, President. Děkuji vám, pane předsedo za tento přehled vašeho pracovního programu, za program eh, Evropského účinního dvora. Pokrývá to mnoho bodů, které jsme tu zmiňovali. Já sám jsem zpravodajem, pokud jde o, rozpoč, o rozpočet eh, nebo rozpočtování založeném na eh, výkonnosti. To znamená, že jsem velmi rád za tyto body, které jste zmínil a v tuto chvíli otvírám diskuzi a přejdu tedy do e, Němčiny. To znamená, že já v tuto chvíli předávám slovo kolegům, otevírám diskuzi. E, nejprve se přihlásila paní kolegyně Ines Ayala Sender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mm, za prvé bych vás bych chtěla přivítat pana Kaldejru. Vidíte, najednou je tady světlo. Chtěla bych vám poblahopřát ke zvolení předsednictví Evropského účetního dvora a doufám, že bude pokračovat naše plodná spolupráce. Kromě toho mě velice těší, že již tak záhy můžeme hovořit o vašem programu a jenom mi dovolte na některé věci se zeptat souladu s přípravou programu aspekt, který se týká sociálních záležitostí, vidím, že účetní dvůr si vybral téma, které je zásadním tématem. Protože to je právě ta velká otázka, kde vznikají pracovní příležitosti, kdo bude vytvářet nová pracovní místo, jakým způsobem je možné vytvářet nové pracovní příležitosti. Ale chtěla jsem se vás zeptat, zda by existovala možnost nějakou formou počítat s určitým typem příspěvku účetního dvora v souvislosti s tím, že v roce 2014 a 2015 se chceme speciálně věnovat záruce pro pracovní příležitosti mládeže. Čili mohli bychom najít nějakou možnost reflexe a zda by účetní dvůr nemohl tedy také eventuálně vytipovat nějaká rizika v této oblasti. Vždyť je to jedna z priorit, kterou budeme prezentovat taky v evropských volbách, tato garance záruka pro mládež, protože zatím v této oblasti panuje veliká frustrace. protože už jsme slyšeli zase kritiky z druhé strany, ale mm, mohli bychom mít eventuálně vaše poznatky k tomu, jak správným způsobem vydávat peníze na vytváření pracovních příležitostí pro mladé lidi, protože konzervativci říkají, že to k ničemu nepovede. A další aspekt. Jistě budeme mít další důležité otázky, jako například vztah s tímto multimilionářským fondem, který jsme našli nevím kde, pro pomoc na situaci, pro pomoc Ukrajině. Já nejsem nikdo, kdo by se chtěl postavit proti, ale když si vzpomeneme, jak bylo obtížné najít peníze pro Tunis, tak tedy způsob, jakým způsobem se tyto peníze našly a jak se zmobilizuje obdobný fond v takové výši v určitých členských státech, například u nás v jižních státech, chtěla bych se otázat, jakým způsobem by nám účetní dvůr mohl předložit určité návrhy v souvislosti se zahraniční politikou Evropské unie. Zda existuje nějaká možnost hodnocení rizik. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank, Ines Ayala Sender. Děkujeme, paní eh, Sender, a nejprve tedy Jean-Pierre Odi. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vám chtěl také poblahopřát za prvé za vaše znovu zvolení a za mimořádně profesionální přístup a také elegantní přístup a elegantní způsob, jakým vykonáváte svou funkci vaše kolegiální spolupráce mm, trvá, třeba že to nebývá snadné. V souvislosti s představeným programem, mm, v souvislosti s tím, o čem jsme hlasovali dnes dopoledne a v celém souboru prací, které jste vykonali v roce 2012, já jsem tak trochu zaražen tím, co se stalo, protože my jsme odmítli udělit absolutorium jedné instituci, zatímco váš účetní dvůr k tomu neudělal žádné poznámky a potom eh, jsme chtěli něco pod podpořit, zatímco účetní dvůr odmítl dát nám k tomu nějaké výsledky, zejména v konkrétním případě jednoho vědecko-průmyslového podniku. A tady byste zase nemohli mít přístup k ospravedlnění výdajů, takže není možné eh, sledovat či přeskoumat eh, konta. Pro nás jsou nesmírně závažná a významná vaše stanoviska. A mě tak trochu vadí jedna situace, a to je postoj parlamentu v souvislosti s radou. Ve vaší zprávě se nenachází prakticky nic. Domníváte se, že v programu práce by bylo eventuálně možné udělat velice detailní hodnocení eh, rady, aby také Evropský parlament měl základ pro zaujímání postoje. Já totiž skončím svůj mandát s určitým způsobem nespokojenosti s tím, jak vypadá relace parlamentu s radou. Aby byste mohli být jistě v tomto případě dobrým arbitrem. A, arbitrem pardon. a druhá otázka to jsou peníze. Já končím své období šokovaný tím, že Evropa stále není schopná splácet své faktury. Eh, ve, ve, například ve vydávání veřejného financování, které znamená vysokou částku. Ale když tady Potřebujeme politickou dohodu eh, ke každoročnímu návrhu rozpočtu a když tady se hledají 3 miliardy na splácení rozpočtu, tu tedy mi přijde nedůstojné řízení veřejných eh, financí. Je to dokonce horší. Já jsem v průmyslu, ve výboru pro průmysl, my jsme se sešli s generálním ředitelem který je mimořádně kvalitní člověk, ale řekl, že mu chybí miliarda a půl, aby zaplatil faktory za rok 2013. Já jsem pochopil, že předseda parlamentu, když jsme my souhlasili s víceletým finančním rámcem, řekl ne, dvě, tři miliardy postačí ke splacení všech faktur za rok 2013. A já jsem tedy podepsal a pardon, pan předseda řekl, podepíši více let finanční rámec, když budou tato čísla v pořádku, ale britský ministr změnil metodu vyjednávání, aby se vrátil do své země s méně evropskými penězi, protože z vyjednávání úvěry závazky eh, jsme přešli na jinou metodu a tady najednou bylo 900 milionů pladeb. No možná, že to není špatné změnit metodu, ale není možné využívat na roky 2014 a 2015 peníze, které byly určeny na splácení fakto v roce 2013. Předseda parlamentu a předseda z výboru pro rozpočet, já už nevím, kolik to bylo, myslím, že 3 miliardy jsou zapotřebí a v, kuliá, v kuliárech se říká, že by bude zapotřebí 20 až 25. Hm, eh, já jsem chtěl, aby účetní dvůr zpracoval zprávu, abychom odhlasovali sumu nezbytnou pro rok 2003. A mně bylo řečeno, je, hlavně to ne, hlavně to ne, tohle ne, ne o tomhle nehlasovat tak dále a tak dále. Ale protože jsme na začátku roku 2014, mohli byste odhadnout, kdy došlo k pozastavení placení faktor v roce 2013, protože budeme muset také zpracovávat udělení rozpočtu za tento, udělení absolutoria za tento rok. A jak to vypadá v souvislosti s víceletým finančním rámcem, zejména v souvislosti se změnou metody a když se podíváme na to, že tady došlo ke změně a měli bychom to od vás posouzeno, pak bychom měli také dobrý základ jako Evropský parlament pro to, abychom připravili rozpočet pro rok 2015 a mohli bychom zahájit vyjednávání právě o této situace zpravování financí. A nevím tedy, zda mý kolegové, když já už to nebudu, udělají, předloží podobný návrh. A ještě dva poslední body. Bohužel neslyšíme řečníka. Nechci tady být přežlou něco o důchodech. Je mi líto, že Evropská komise nepočítá s těmi 30, 30 až 35 miliardami eh, důchodů, které my jsme dali do pasivní položky. Já se domnívám, že účty Evropské unie jsou naprosto nevyrovnané bylo mi vysvětleno, když mě to moc nepřesvědčilo, že toto by se nemělo zahrnovat do rozpočtu a já bych se chtěl zeptat rozpočtového dvora právě na tyto důchody. A poslední bod. Mohl byste nám říci něco o spolupráci mezi institucemi provádějícími národní kontrol, mám tím na mysli nejvyšší účetní dvory v jednotlivých členských státech, protože eh, v souvislosti se sdílením řízením tady máme trošku obavy Eh, co se týče spolupráce s nitrostátními účetními dvory, jak vypadá ta spolupráce? Pokročilo se v oblasti technického srovnávání. Můžete mít něco takového jako stejnou úroveň, aby, evropský, aby účty Evropského účetního dvora a eh, účetní dvory v jednotlivých členských státech mohly pracovat ve sdílené odpovědnosti. Děkuji mnohokrát, pane Ode, a nyní Jens Gajer. Um. Děkuji, pane předsedo. Ano. Vážený pane předsedo Caldero, ještě jednou mi dovolte, abych vám blaho, poblahopřál k opětovnému zvolení. Za naši politickou skupinu už jsme tak učinili písemně. Jsem rád, že jste dneska mezi námi. Je to nepochybně výrazem dobré spolupráce mezi dvorem a parlamentem. Vypadá to, že dvůr je skutečně nezávislá samostatná instituce, která chce tedy hájit svoji nezávislost, přesto tady máme možnost s vámi hovořit o pracovním programu. My tady vítáme váš pracovní program, protože se domníváme, že je to dobrá kombinace eh, dalšího sledování citlivých témat. Mám radost, že chcete prověřit Evropskou službu pro vnější činnost, protože to je relativně mladá instituce. Díky tomu budeme mít možnost poměrně záhy získat představu o tom, jestli Evropská služba pro vnější činnost pracuje eh, v tom smyslu, jak jsme si to přáli, jestli jsou tedy řádně vynakládány prostředky. Já bych eh, chtěl v této souvislosti eh, nadhodit dvě věci. Za prvé, Myslím si, že na základě návrhu, které jsem předložil v souvislosti s udělením absolutoria, je zřejmé, že nejsem velký přítel eh, prohlášení o věrohodnosti účtu. Schválili jsme zprávu, za kterou zodpovídala jako zpravodajka paní Češková. Tato zpráva Eh, tedy se setkala s většinou v parlamentu a hovořila o tom, že při příští revizi zprávy eh, se znovu zváží v angličtině, eh, tam bylo slovičko reconsider, že se tedy zváží to prohlášení o věrodnosti účtů. Já osobně se domnívám, že evropské instituce by tedy měly hovořit, měly by vést velmi zásadní diskuzi o tom, jak by to věr, prohlášení o věrodno, věrohodnosti účtu mělo vypadat. Já jsem tedy eh, říkal v této souvislosti to, že to stávající prohlášení o věrohodnosti účtu chápu jako nástroj, který má omezenou platnost. Ostatní eh, kolegové to viděli jinak. Nicméně jsme nebyli v této eh, v tomto názoru osamoceni. Je to možná kvalifikovaná menšina, ale stále ještě to stojí za zmínku. Rád bych to zdůvodnil. Máme totiž jednu, jeden problém. A ten váš pracovní program nám v tom nepomůže. Eh, jde o propočet chyb. Dneska dopoledne já nevím, jestli Eh, to vůbec dneska dopoledne bylo schváleno nebo ne, protože těch zpráv, které jsme schvalovali, bylo skutečně hodně. Nicméně eh, jsme měli hlasovat o tom, že požádáme o to, aby eh, dvůr a komise zintenzivnili svoje snahy, pokud jde o společné propočty chybovosti. Samozřejmě, že dokud to účetní dvůr bude mm, propočítávat svým způsobem a komise to bude počítat zase jiným způsobem, eh, nastane to, že to budou různě pojaté míry chyb, různé mm, chybovosti. To znamená, že my jako poslanci, jako eh, političtí zástupci z toho musíme vyvodit své eh, závěry, za to jsme konec konců placeni, je to tedy práce navíc, ale v každém případě je to tak, že evropské instituce vysílají do světa dvě dvě různé zprávy a e, samozřejmě, že každý si může vybrat, kterou z těch informací, kterou z těch zpráv bude považovat za tu e, zásadní, za tu e, platnou, jestli tedy chybovost, kterou udává účetní dvůr, kterou je možno tedy seriózním způsobem ještě trochu vylepšit, anebo jestli za rozhodující bude považovat to, tu chybovost, kterou vypočítala komise. To znamená, že jsme se snažili na to eh, nahlížet z koncepčního hlediska. Co je vlastně chyba? Jak, ho, jak ji hodnotíme? A protože eh, nedbalostní chybu v rámci eh, výběrového řízení musíme považovat za chybu což samozřejmě zbudí dojem, že celý ten projekt ztroskotal, tak je to skutečně otázka, která má velký politický význam. Já si myslím, že účetní dvůr, komise a i my ve vší skromnosti jako Evropský parlament k tomu chceme při, přispět, jak jen bude v našich silách. V každém případě si myslím, že obě instituce, účetní dvůr i komise by se měly dostat ke společnému výpočtu chyb, chybovosti. Další věc. Eh, hranice nebo limit kterým se řídí to udělení prohlášení o věrohodnosti účtu. Eh, účet, tedy svů, účetní dvůr svůj postoj dobře zdůvodnil zdůvodnil to, od které hranice už se to prohlášení o věrohodnosti účtu považuje za podmíněné, za omezené. Nicméně, pokud se Eh, shodneme na tom, že eh, tato hranice zůstane na 2% a změníme chybovost, tak to podle mě bude eh, sisyfovský úkol. Sisyfos neustále tady tlačil tu kouli nahoru a ona zase se koulala dolů. Já si myslím, že takové, takovýto přístup samozřejmě Evropskou komisi staví před velmi obtížný úkol. A přístup eh, k prohlášení o věrodnosti účtu, který, který, které bude bez výhrad, bude samozřejmě ještě těžší. Bude velmi těžké získat eh, toto prohlášení eh, o věrohodnosti účtu. Ono je to těžké už dnes a bude to ještě těžší. Já si myslím, že to jsou tedy dvě otázky, to znamená pro počet chyb, chybovosti a ten limit pro omezení eh, prohlášení o věrohodnosti účtu. Já si myslím, že eh, tomu se tedy budeme muset věnovat a že pravděpodobně tedy eh, zažijeme prohlášení, která nebudou bez výhrad, s čímž se musíme smířit. Pokud bychom ovšem měli možnost o tom v rámci účetního dvora diskutovat, tak bychom toho měli využít. A s tím souvisí i další otázka alokace zdrojů, alokace prostředků. Eh, účetní dvůr investuje mnoho ze svých prostředků právě do těchto prohlášení o věrohodnosti účtu a je to dáno tím, já vím, že jsem s tímto názorem v menšině, ale je to dáno tím, že se tedy snaží, aby Eh, ty prostředky investované do prohlášení vedly k tomu, že, ten, že to prohlášení bude skutečně platit. To je jedna věc. A druhá věc, možná, že se to netýká až tolik pracovního programu na rok 2014, protože to už je uzavřená záležitost a já vím, že účetní dvůr kromě toho eh, má mm, problémy se změnou pracovního programu, já to po něm ani nechci, ale Eh, záleží mi na tom, až se tedy účetní dvůr dobere nějakého celkového hodnocení období 2004-2006, Eh, tak abychom o tom věděli. Já nevím, jestli to bude už součástí pracovního programu roku 2014. Pokud to nestahnete letos, tak by bylo dobré, kdybyste to zařadili do vašeho pracovního programu na rok 2015. Komise uzavře toto eh, programové období a já si proto myslím, že by bylo dobré, abychom eh, tady analyzovali celou komplexnost, celou šíři rozpočtu, abychom se poučili z toho, období 2000 až 2006 a v této souvislosti mi jde ještě o jednu věc. A sice bych byl rád, kdybychom zjistili, kolik chyb vzniklo eh, na základě těch dodatečných finančních oprav a kolik se jich tedy podařilo opravit. Eh, já si myslím, že takováto zpráva by měla velkou hodnotu, velkou přidanou hodnotu pro nás, pro všechny, protože bychom se eh, z ní mohli poučit, mohli bychom se poučit v rámci eh, tohoto programového období a příštího programového období. A proto si myslím, že ten nástroj, opětovného zabavení tedy vede k tomu, že můžeme snížit chybovost a tím eh, samozřejmě získat lepší obraz celé situace. Děkuji. Eh, Jens jo. Děkuji mnohokrát. Jen si teď tady mám ještě Inge Gressle. No. Eh, tady Jens blokoval 10 minut kapacitu tlumočníku, takže já musím hovořit rychleji. Děkuji vám, pane předsedo, za to, co jste nám řekla. Znamená to, že budeme konfrontováni s dvěma zprávami za měsíc a už si teď činím obavy, kdo je bude zpracovávat. Budeme to jistě dělat, to mohu slíbit, ale ne, nemůžeme schopni pracovat dostatečně pečlivě v takové kvantitě. A potom jsem chtěla vědět, co můžeme chápat pod takzvanými zprávami landscape. Vy jste to oznámili jako nový nástroj a já jsem si přečetla že to má upozorňovat na rizika a deficity, ale bylo by zajímavé, kdybyste nám k tomu ještě něco mohl říci. Ráda bych vám řekla, že konzultace a udělování a vaše informace a podklady pro udělování absolutoria nám velice dobře slouží a jsou pro nás nesmírně užitečné. A teď jsem si ještě chtěla chtěla zeptat. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby jak účetní dvůr mohl získat zdroje, tak i další informace Evropský parlament. Já bych nerada ztrácela určité informace, ale nechci, abychom tady dělali věci, které způsobí, že budeme do budoucna chudší, než jsme teď. Jsem velice spokojená s nahlášením zvláštních zpráv o Haiti to je velká a užitečná činnost Evropské služby pro vnější činnost. Děkujeme mnohokrát za to. Tyto zprávy si s velikým zájmem přečteme dnes. Jsme na svá bedra naložili další práci, hlasovali jsme o tom, že Evropský účetní dvůr by se měl pokusit provést analýzu Evropského soudního dvora, protože se domníváme, že Evropský soudní dvůr by mohl být lepší, než je v současné době. To je prosím naléhavá prozba na vás, abyste nám tady pomohli. A aby se pomohlo Evropskému soudnímu dvoru, No, objevit ještě neobjevené kapacity a odstranit deficity. Například v nespecifické práci OLAFu z roku 2011 už se ukazuje, že toto by bylo nutné. A mé poslední přání ročně dostáváme 138 zpráv ze strany evropských velvyslanců v jednotlivých zemích. A velvyslanci píší o managementu a poté, co jsem si prostudoval těchto 138 zpráv, domnívám se, že komise by se měla snažit eh, tyto zprávy ze strany velvyslanců zlepšit. Možná, že by bylo dobré, kdyby jednu ze zpráv Landscape jste zaměřili na to, jak by a co by se tady dalo zlepšit. Děkuji mnohokrát a nyní Jan Mulder. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, už jsem, jsem omluvil panu Kalderovi, protože budu muset ve čtyři hodiny odejít na další zasedání, takže předtím, než budete mít čas mi odpovědět, tak asi budu muset odejít, ale někdo mě určitě bude informovat o tom, co jste řekl. Chtěl bych vám také poblahopřát tomu, že jste byl znovu zvolen do této funkce. Já musím říci, že na mě vždy dělal, dělali obrovský dojem všechny ty speciální zprávy, které vydává váš účetní dvůr. Vždycky nám to pomáhá jenom nevím, jestli parlament vždy dostatečně věnuje pozornost těm všem těmto zprávám, čili byl bych rád, kdyby se to zlepšilo v budoucnosti, protože tyto zprávy jsou skutečně mimořádně užitečné. Chtěl bych také říct něco o DASu. Eh, DAS je vždycky takový vrchol každý rok. Eh, čeká se na to, jestli účetní dvůr nám dá pozitivní DAS nebo ne a e, víme, jak to vždycky dopadne, není žádný, e, není pozitivní ten DAS a je to stále horší a horší, což mě přivádí k otázce. My máme e, jako pravidlo, i když to nevyplývá přímo ze smlouvy, je to věc, kterou Eh, vlastně eh, má zakotveno eh, váš účetní dvůr a ten říká, že musí ta hranice být 2%, to je mezinárodně uznávaný, uznávaný limit a moje otázka tedy je taková, jak spravedlivé je vlastně toto nařizování tohoto pravidla já nic o tom podrobnějšího nevím, ale myslím si, že eh, asi eh, málo eh, členů něco takového respektuje. Čili jestliže členské státy mají své vlastní prostředky a přitom nejsou schopné ani na této úrovni dosáhnout těch 2%. Já jsem nedávno měl oběd s s kolegou eh, z německého účetního dvora a ptal jsem se, eh, jaké procento použije v Německu. On mi řekl, že vůbec netuší, ale že to bude mezi 4 a 5 procenty asi. Eh, a to si myslím, že je země, která je poměrně dobře zpravovaná. Proč bychom, Inge, já vím, že jste ve vládě, ale přesto to říkám. Já nevím, jaký je rozdíl teda. Já vím, že ta mezinárodní norma je, tě, jsou ty dvě, ta dvě procenta ale můžeme skutečně očekávat, že v té bezprostřední budoucnosti budeme někdy vůbec schopni něčeho takového dosáhnout, tohoto, této hranice 2%. Eh, nikdy se nám to nepodařilo a během těch posledních tří let se situace dokonce zhoršuje. Eh, čili to se týká hlavně těch eh, prostředků, které jsou sdíleným způsobem zpravovány. Takže to je moje otázka na účetní dvůr. Ano. Takže děkuji vám, kolegyně, kolegové. To teď byla celá řada aspektů a pane předsedo, dovolte, abych vás požádal o vaše reakce na příspěvky. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a také bych chtěl poděkovat všem eh, poslancům také za ta laskavá slova. Eh, pro mě eh, to znamená další povzbuzení pro mou práci eh, a také pro naší spolupráci s Evropským parlamentem a konkrétně pak s tímto výborem. Možná, že bych eh, začal tou otázkou pana Muldera, vzhledem k tomu, že odchází, aby si mohl alespoň vyslechnout něco ode mě, i když od DASu vlastně tady hovořili i další poslanci. Myslím si, že eh, skutečně musíme eh, začít znovu uvažovat o těchto věcech. V současné době E, to znamená, o, na začátku této periody 2014-2020 máme nový rámec pro e, vnitřní e, kontroly a řízení právě v oblasti toho sdíleného zpravování prostředků a myslím si, že společně s komisí a společně s parlamentem můžeme skutečně se postarat o to, aby každý z nás hrál tu roli, kterou má hrát protože dosud jsme vlastně jenom nahrazovali ty interní eh, kontroly, které jsme prováděli 19 let a teď vlastně se posuneme k tomu konečnému eh, eh, příjemci a Eh, pochopitelně to jsou všechno věci, které jsou v rukou jak úřadu jednotlivých států, tak také v komisi, protože v současné době máme tedy celý ten řetězec těchto interních eh, kontrol pro ty nejrůznější nová eh, finanční nařízení. Myslím si, že teď zahájíme nový přístup k DASu a doufám, že se nám podaří Eh, najít nový přístup k této otázce. Pochopitelně eh, to nebude záležet na našem dvoru, aby jsme řekli, jaký bude ten, ta, jaká bude ta prahová hodnota, ale měli eh, bychom nějakým způsobem zohlednit to, co se projevuje v celém tom řetězci. A já si myslím, že potom bude na parlamentu, jestli rozhodne, že všechny ty informace, které dostáváte, jestli jsou spolehlivé, jestliže tedy budeme využívat, jestliže tedy využijeme tuto eh, možnost jít úplně jiným směrem, tak potom si myslím, že ty připomínky pana Muldera a pana eh, Gajera budeme muset vnímat v jiném kontextu. Náš účetní dvor vždy eh, Eh, říkal, že je potřeba si uvědomit, že různé prostředí mají také různá rizika. Vždy jsme eh, říkali, že v oblastech, kde skutečně existují eh, rizika a kde také vysoký tlak na využití prostředků, tak potom v těchto oblastech může možná jak parlament, tak rada tolerovat vyšší chybovost Eh, ale tato koncepce nebyla dobře pochopena, byla často špatně interpretována a pak se dostáváme vlastně k té zprávě o budoucí úloze našeho účetního dvora a i tam se projevuje právě toto špatné pochopení eh, ta otázka tolerance, to souvisí eh, pochopitelně s také výšší rizika ale eh, to nemůže eh, dělat eh, náš účetní dvůr. A to je ten základní rozdíl, protože my říkáme, že podle našich standardů 2% je to, co by mělo být mezinárodně akceptováno a co by také, na čem bychom si měli trvat. Ale my víme, že v některých oblastech zkrátka ta rizikovost je vyšší. To záleží na několika faktorech. Za prvé na tom, jakým způsobem se vlastně eh, navrhly ty programy a jak se implementovaly a za druhé pochopitelně, eh, jak potom ta vlastní implementace eh, přímo v terénu probíhá. Čili je potřeba si uvědomit, že každopádně by ta chybovost měla být pod nějakou úrovní. Ale to jsou dvě koncepce, které, by, které jsou naprosto od sebe oddělené a neměli bychom Eh, a myslím si, že ten, to, to, ta míra rizika mezi dvěma a pěti procenty nebo jedním a čtyřmi procenty, to pochopitelně znamená, že je potřeba nejprve něco udělat, abychom to udrželi skutečně pod nějakou úrovní. My nemůžeme eh, jako účetní dvůr říkat, co je tolerovatelné a co není. Ehm, to je pochopitelně eh, na těch, kteří na tyto věci Eh, dohlížejí také z politického hlediska. Pochopitelně byste mohli také vyžadovat eh, nulovou toleranci, ale eh, to jsou věci, které se nesnadno překonávají. Myslím si, že skutečně účetní dvůr musí vycházet z určitých standardů, ale Měla by to být rada, která, když zvažuje různé programy a různé politiky, by právě měla zvážit a měla by to také zvážit z pohledu růz, rizik, která mohou nastat při té každodenní práce. Měli bychom se vyhnout komplikovaným eh, pravidlům, měli bychom stanovit zcela jasné cíle, měli bychom také mít eh, systém vykazování, který by byl přesný a také eh, jednoznačný. A pak bychom se některým problémům jistě vyhnuli. A myslím si, že ostatně pan Gajer hovořil o tom také, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu. Tím bychom se asi neměli zabývat, ale existuje skutečně pro Evropskou komisi exist, eh, možnost, aby eh, nějakým způsobem tedy se vyjadřovala k tomu DASu eh, během celého toho řetězce a auditor potom udělá svoji vlastní práci a řekne, ano, komise nám dává velice pravdivý obrázek o situaci, anebo naopak nepodává. A pak bychom se mohli vyhnout těm konfliktům, o kterých vy jste hovořil, protože naše zodpovědnost je jiná. Jestliže e, ve zprávě, která byla včera vydána, ta se týká zemědělství, tam přesně o této věci hovoříme e, tam vlastně eh, na základě toho, co jsme zpracovali během posledních dvou a tří let, vlastně jsme došli k jinému závěru, k jinému intervalu, který vlastně ani nepokrýval tu zbytkovou hodnotu, čili eh, z toho vyplývá, že informace ze základny v podstatě musí být naprosto přesná a komise se musí dívat na to, jakým způsobem ta konkrétní situace vypadá a úřady ve členských státech, které jsou zodpovědné za tyto věci, eh, by měly od samotného eh, začátku se soustředit na prevenci a zjišťování všech těchto věcí, tak aby eh, celkově ta práce byla efektivnější. ta, ten bod, o kterém se zmínila paní Zende, e, To se týká e, toho, té nezaměstnanosti mladých lidí. A jestli e, existuje návrh nějakých akcí, které by měly řešit tento problém, vy jste hovořila o tom Um, eh, to už poměrně eh, zaznamenalo určitý pokrok. Eh, co se týče obecně té otázky nezaměstnanosti mladých, my doufáme, že i na to budeme schopni reagovat poměrně brzo. Audity, byly, které byly provedeny v minulosti, tyto audity a jejich výsledky existují a myslím si, že by bylo docela dobré je také zvážit z hlediska eh, toho, jaký by to mohlo mít všechno dopad právě na trh práce. A myslím si, že v budoucnosti by bylo dobré podívat se na všechny ty výsledky, které máme k dispozici a eh, dobrat se určité zprávy o dopadu všech těch opatření eh, v boji proti nezaměstnanosti, hlavně pak nezaměstnanosti mládeže, jaký dopad by to všechno mělo také na rozpočet. Vzpomínám si na jednu zprávu v této souvislosti, eh, která se týkala zaměstnanosti starších lidí. Eh, tam také se, se dívali na dopad eh, toho všeho a to si myslím, že bychom mohli eh, teď na některé ty prvky eh, se podívat i z pohledu tedy zaměstnanosti mladých lidí. Eh, co se týče rizik souvisejících s, s rozhodnutími týkajícím se pomoci poskytované třetím zemím, to pochopitelně vychází z toho, že je potřeba, aby tato rozhodnutí byla efektivní, aby byla na místě a Eh, pochopitelně, jestliže k tomu používáme rozpočet, tak eh, potom bude následovat naše práce. Ten bod, o kterém hovořil pan Ody, já si myslím, že to také nejsou vůbec nové věci. My jsme o tom hovořili při různých příležitostech. Eh, to se týká hlavně rady a celé té otázky zadlužení, to je věc, kterou bereme mimořádně vážně, proto máme e, také tu speciální zprávu o té vnější službě, e, což je vlastně jakási autonomní e, entita. A každý rok vlastně podáváme zprávu o radě, podobně jako o dalších institucích a vaši poznámku, vaši připomínku beru na vědomí a jde nám o e, to, čemu může říct aprofondiv, čili vážně. Um, I believe the court every year uh, náš účetní dvůr se každý rok e, při kontrole výročních e, vždy zaznamenává také stav účtu do té naší závěrečné zprávy. Jestliže na konci roku 2013 Eh, jestliže vycházíte z toho, co jsme udělali v roce 2012, tak si myslím, že tím vlastně reagujeme na vaši obavu. My jsme v, to, v té zprávě z roku 2012 řekli, že jestliže budeme eh, brát v úvahu eh, ty zbývající závazky, to znamená to, co ještě nebylo zaplaceno, společně s tím rozdílem, který existuje mezi přípravou těch plateb a závazku, jestliže tato, tento rozdíl se stále zvyšuje, tak eh, společně s eh, ostatními eh, pohledávkami, které jsou v té rozvaze, tak si myslím, že co vyplývá, že bychom potřebovali asi 200 miliard euro, abychom tedy skutečně měli dost peněz na zaplacení všeho. To znamená, že zodpovědnost Evropské unie, ty všechny pohledávky, které tady stále ještě existují, jsou více než dva roční rozpočty. A to, s čím jste se obrátili na komisi, bylo to, že, byste od nich vyžad, že se od nich vyžádali dlouhodobou, dlouhodobou předpověď, uh, plateb, tak abychom se vyhnali, vyhnuli té situaci, která se objevila během posledních tří let, kdy vždycky nakonec se objeví nějaký problém, kdy je potřeba okamžitě řešit všechny ty platby a to je potom ten problém vlastně eh, toho, co máme vůbec k dispozici. Eh, a zdá se, že ani ta další programová, programové období nebude lepší, protože eh, pochopitelně ten rozdíl Eh, zase narostl. Takže ten problém existuje a existuje vlastně ještě předtím, než eh, začneme eh, vlastní plnění rozpočtu. A to je v rukou rady, také je to možná v rukou vašeho výboru, protože i parlament má pochopitelně rozpočtové povinnosti. Chtěl bych vám říci, že za rok 2013 Eh, dáme k dispozici stejné informace a možná, že komise také nám poskytne další informace týkající se toho, jakým způsobem bude řešit ty budoucí eh, odpovědnosti související s platbami. To se vlastně týká pochopitelně i penzí, protože i tady je potřeba tyto věci proplácet. Eh, my jsme v té rozvaze Eh, řekli, že pokud eh, zavřeme tedy ty dveře, abych to tak řekl, tak eh, toto je potřeba zaplatit. Ale vzhledem k tomu, že ty dveře nezavíráme dnes, tak pochopitelně to všechno souvisí každoročně s tím nárůstem těch těch pohledávek. Takže Pochopitelně existují různé informace, které máme v těch výročních zprávách. To eh, znamená, že ty účty, které dostáváme dnes, jsou daleko důležitější eh, také co se týče vlastního obsahu, tak abychom byli schopni reagovat na všechny ty eh, pardon, závazky. Čili toto je všechno Eh, věc, eh, která, na kterou se ptala ostatně i paní Greslova, My jsme eh, se opravdu angažujeme v, ve spolupráci s, s vnitrostátními institucemi. Také se na ně obracíme s tou žádostí, aby provedli právě ty revizní posudky od roku 2008 eh, náš účetní dvůr skutečně velice soustředuje, soustředuje na spolupráci s vnitrostátními eh, úřady čeho jsme dosáhli na základě této spolupráce. Zaprvé jsme dosáhli určité konkrétní akce eh, související s ESM. Jak víte, smlouva Eh, nezvažovala dohled eh, ze strany našeho účetního dvora, pouze v případě soukromých entit, ale potom eh, se to změnilo a to je v podstatě výsledek úsilí naší spolupráce s, vnitro, s jednotlivými členskými státy. Kromě toho jsme také se soustředili na ekonomickou a finanční krizi. Doufám, že ten, ta síť, která vznikla v souvislosti s fiskální politikou, a také se strategií 2020 snad povede ke konkrétním výsledkům. Je tady určitá prodleva, doufám, že e, ta naše spolupráce ale povede ke konkrétním akcím. Také jsme se snažili e, dopracovat se společných e, přístupů. V současné době jsme v situaci, kdy máme určitou eh, možnost skutečně zahájit konkrétní práci v oblasti toho sdíleného managementu. <clears throat> Nejen proto, že eh, ty se dostáváme do situace, kdy vnitrostátní úřady budou mít relevantní úlohy, ale současně s tím a také v souvislosti s kondicionalitou, která <clears throat> souvisí eh, s implementací těchto programů v jednotlivých členských státech. Eh, to všechno nám dává vlastně možnost eh, propojit to také s tím, co by mělo být součástí evropského semestru a také z hlediska deficitu. To jsou oblasti, kde možná se nám podaří a doufám, že ten Eh, zájem, já nevím, jak bych to eh, řekl zcela jasně. Sice ne každá vrcholná eh, kontrolní instituce má stejné možnosti. U některých existuje pochopitelně také vysoké množství dobrovolné práce. Čili my doufáme, že Evropský účetní dvůr je jeden Eh, z těch hráčů, které skutečně mohou přispět k lepšímu využití našich prostředků. Doufám, že až se setkáme v Lucemburku, budeme mít možnost projít jednotlivá doporučení ze strany tohoto parlamentu. Eh, jejich cílem je zvýšit spolupráci mezi naším účetním dvorem a také vnitrostátními kontrolními úřady, tak, abychom byli schopni reagovat na všechny tyto obavy lepším způsobem. Eh, ta otázka, která eh, také souvisí eh, s budoucností DASu. Dnes toto je úkol, který vyžaduje velké prostředky. Já se dívám na Klasarose, který má tuto věc na starosti musím říci, že si, jsme si vědomi toho obrovského tlaku na, na prostředky, které máme k dispozici, ale je pochopitelně potřeba toto propojit také s tím, co vlastně e, představuje potřeby vašeho parlamentu. E, DAS je možná užitečný, ale eh, je potřeba si říci, jakým způsobem vám můžeme poskytovat více informací, aniž bychom Eh, jakým způsobem ztráceli ty informace, které již máte. Je potřeba tedy ty prostředky využívat tím nejlepším možným způsobem. Je potřeba eh, i nadále mít k dispozici kvantitativní informace, ale současně s tím je potřeba mít i kvalitativní informace a to nejen eh, informace, které vyplývají z těch předcházejících programů, jak o tom hovořil Jens Geier. Já si myslím, že Eh, v té další zprávě potom budeme mít také část, která se bude eh, eh, zabývat touto otázkou pro periodu 2007 až 2013. Tím se vlastně dostáváme k té víceleté dimenzi, která se potom promítá v té každoroční dimenzi. Nicméně Otázka je, jakým způsobem nejlépe můžeme využít ty prostředky, které máme k dispozici, jak vám můžeme poskytnout ty nejlepší eh, informace, které potřebujete a o které nás žádáte. Myslím si, že jediná, jediný možný způsob je, pova, eh, je eh, vlastně vycházet z, tedy z toho DASu, ale dívat se na veškeré ty elementy, veškeré ty složky toho celého řetězce Eh, které odrážejí také ty nová, ta nová finanční pravidla. Co se týče těch eh, zpráv, eh, kterým říkáme landscape, tyhle, tyto revizní zprávy, toto nejsou speciální zprávy v tom pravém slova smyslu, jsou to spíše stanoviska, stanoviska, která eh, eh, vycházejí ze všech těch informací, které máme k dispozici a které berou v úvahu také vývoj, ke kterému došlo. Jestli si vzpomínáte, v roce 2010 jsme vám eh, předložili stanovisko o takzvaných vysokých rizicích pro finanční sektor a tato zpráva Landscape která se zabývá touto otázkou, má dva cíle. Za prvé, eh, jednu interní a jednu externí. Interně bychom chtěli eh, toho využít jako nástroje, který by nám mohl Eh, pomoci eh, zabránit některým rizikům. Jaké by měly být naše priority v auditorské práci na základě doporučení tohoto parlamentu a dalších zainteresovaných stran. Externě, to znamená z vnějšího pohledu, by to měl být zdroj informací, pro vás, to znamená pro nový a také pro nový parlament, který vznikne za pár měsíců, také novou komisi na podzim. Eh, podle naší zkušenosti a také z našeho pohledu eh, ty oblasti eh, vysokého rizika budou již naším účetním dvorem identifikovány a my řekneme potom, co si také myslíme, jakým nejlepším způsobem by tyto věci měly být řešeny. A to zase dáme k dispozici vám, komisi a navrhneme určité instrumenty, které by nám mohly pomoci eh, řešit eh, tato rizika a předcházet jim. Ehm, tato zpráva Landscape má tedy za cíl vlastně eh, nějakým způsobem zvýšit informovanost, zvýšit uvědomění o těch největších problémech, které máme, ale neznamená to, že se budeme vydat všem všem těm otázkám, které s tím souvisejí. Možná, že se na to dívám, eh, možná se na to díváme z ekonomického pohledu, možná, že v některých těch iniciativách ten to parlament nebyl eh, do nich zahrnut, tak jak by to bývalo mělo být. A ty eh, rozdíly, které zaznamenáváme v rámci auditu, tam velice často to vyplývá z toho, že e, zákonodárce vlastně nezohlednil některé věci a e, já doufám například, že ty, e, ta opatření související s, těmi, s tím mechanismem pro o vyřešení těchto věcí. To jsou věci, které bude potřeba zvážit, tak aby tento parlament Eh, měl k dispozici tu širokou perspektivu té situace Eh, a eh, měli bychom se také podívat na všechno ta doporučení, která předloží eh, účetní dvůr. Já nevím, pane předsedo, myslím si, že už mluvím příliš dlouho. Pochopitelně ty věci jsou velice složité, ale možná, že teď bych mohl přestat hovořit a možná, že bych mohl reagovat na další otázky, další připomínky. Děkuji vám. Já si vzpomínám, že máme v pět hodin další návštěvu a kromě toho nás ještě čeká e, to, o čem bude hovořit Jens Geier o gold platingu, takže času skutečně nemáme moc. Mám ještě dvě žádosti o slovo. Poprosil bych vás oba dva, abyste zkrátili své příspěvky a dotazy. Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Nechtěla eh, jsem poděkovat za vaše vysvětlení a myslím si, že to je skutečně věc, kterou se musíme vzít k srdci. Je třeba pracovat kolegiálně a tedy v celém musí na ní pracovat všichni, a ne, že by se určil jenom jeden člověk, aby se tato práce mohla završit. Chápu, že typ práce není ještě dostatečně zralý, abychom věděli už předem, kam nás dovede. Kdybychom byli schopni předvídat určité riziko, jistě bychom pokročili lépe. Ten dialog, který jsme vedli a zprávy, které byly schváleny. I budoucí práce musí být motivovaná. A druhá věc, která se mi jeví jako nesmírně významná, je mít schopnost identifikovat, donde, kam, bychom se měli, kam bychom se měli podívat nejpečlivěji. V v určitém okamžiku je třeba zaměřit se skutečně na náklady. Vždyť dnes ráno se schmalovaly zpráva pro udě, zprávu pro udělení absolutoria komisi. Je tady enormní snaha o kontrolu, ale je třeba, abychom, a my si musíme uvědomovat, že i každá kontrola stojí peníze. Vždyť to znamená fina, nejenom náročnost na personál, ale také na finance. Takže možná by bylo dobře mít určitý přehled o nákladech, které nás to bude stát. Děkuji mnohokrát. Jean-Pierre Audy. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k tomu, co jste řekl, pane předsedo, o tom riziku netolerance, jaká je tady kompetentnost parlamentu. Hodně jsme diskutovali o tomto tématu, zejména když pan Kalas se zaobíral auditem. Eh, jak to vypadá s rizikem tolerovatelných chyb? a s procentuálním podílem, protože já jsem nechtěla, aby se něco takového dělalo. Reakce občanů by byla katastrofická, kdyby se navýšil procentuální podíl tolerovatelné chybovosti. Jenom proto, aby se pokryly chyby, ke kterým došlo. A došlo tady také k určitě mu zmatení, protože to bylo jak hodnocené riziko tolerantnosti chybovosti, tak také nejasnost. Máme dokonce chybu v oblasti překladu, protože v angličtině se říká signification a zatímco ve francouzštině se používá materialité a to je spíš hmotnost. A vidíte, že díky tedy eh, překladům a občas tlumočením prostě se tady dochází k určitému matení pojmu. Co tedy znamená tato signifikace? Eh, v souvislosti s kontrolou, kterou děláte například v oblasti zemědělství, v oblasti vývoje vědy, a kdy my v rámci řízení fondů eh, máme se řídit podle nějaké eh, tolerovatelnosti procentuální v chybovosti protože my tady máme politické postoje, které musíme zaujímat vůči Evropské komisi při zvažování toho, zda udělá, udělíme pozitivní, zda udělíme či neudělíme absolutorium. Tady závěrečné. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. My se skutečně velice angažujeme v tom, abychom se zaobírali onou reformou. To je pracovní skupina, která se zaobírá způsobem vyhodnocování a předložením doporučení. A jakmile eh, bude eh, konstituovaný parlament, uvidíme, jak v této otázce budeme moci postoupit dál. Naprosto sdílím váš názor, že tady dochází k enormnímu matení mezi tím, co se nazývá signifikace a míra tol- procentuální podíl tolerovatelnosti chyb. Když legislativec schvaluje určitá politická opatření s určitým počtem pravidel, musí si uvědomovat, že to obsahuje určitou míru chybu. A protože když se podíváme na ten termín signifikace soudu, připomenu, že před několika lety jsme měli různý výklad pro určité politické události i v, a v oblasti zahraničních věcí. Tady byla jiná procentuální tolerovatelnost či v jiných oblastech. Ovšem pravdou je, že tady to je naše odpovědnost, ale také je pravda, že legislator, le, pan, legislativec, promiňte, musí mít to, co se v angličtině nazývá risk appetite, aby definir, no, definoval nový rámec výdajů, aby tady neda, nedošlo k tomu rozmezí 1 eh, až 4 Ale v okamžiku, kdy se určuje procentuální podíl toho, čemu se říká signifikantnost či signifikace, Eh, I tady z toho se může, mm, eh, může být jako spirit a nikoli v stolerovatelné výše, procentuální výše chyb. Čili chápu, že tady může docházet ke zmatení. Eh, děkuji a vždykoliv s vám jsem samozřejmě k dispozici na zodpovězení vašich otázek, vážený pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, čekal na konec této diskuse. Teď eh, jste se vyslechl téměř všechny poslance našeho výboru. Všichni hovořili o tom, že si velice vážíme v obecném slova smyslu práce účetního dvora a to, co děláte vy, pane předsedo, Eh, to, to si ceníme pochopitelně také a dovolte tedy, abych vám jménem celého výboru poděkoval za skvělou spolupráci v minulosti a těšíme se na další spolupráci eh, v budoucnosti s vámi jako nově zvoleným předsedou. Děkuji, pane předsedo, i já bych vám všem chtěl popřát eh, úspěch v kampani volební. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, milé kolegyni. Doufám, že jsou všichni v dělí. Uzavřu tento bod našeho dnešního programu a zahájím další bod. Je to studie o takzvaném gold platingu v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. A Spravodajem je Jens Geier. Eh, myslím si, že eh, není potřeba na úvod říkat mnoho, protože eh, by naši hosté měli dostat možnost se k tomu vyjádřit. Dobře, vítám tedy naše referenty. Vítám vás na zasedání našeho výboru máte připravenou prezentaci. Otázka sní, kde se tedy posadíte, jestli tady u počítače. Já vás velmi vítám v našem výboru. A hned poté, co zařídíme technické záležitosti, můžete začít. Máte slovo. Zkrátka eh, stiskněte tlačítko tak, aby se spustila ta prezentace a můžete začít. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že vám mohu představit základní poznatky studie, která Eh, kterou zadal váš výbor. Zvláštní dík tady patří panu Gajerovi, který z jehož podnětu ta studie vznikla. Gold plating eh, v rámci eh, Evropského fondu pro rozvoj venkova je to poměrně komplexní téma. Já se pokusím to projít velmi rychle. Zároveň se pokusím zodpovědět na všechny důležité otázky, které budou vzneseny. Nejprve bych chtěl zdůraznit dvě věci v tom názvu. Eh, první věc, eh, unnecessarily, tedy eh, nenutně, zbytečně a komplexita, to je druhá věc. Účelem této studie bylo to, abychom se podívali za typické statistiky o chybovosti, které se neustále představují zde ve výboru. Krátce tedy projdu cíl, metody, o, budu hovořit o chybovosti, potom vám představím hlavní otázky spjaté s goldplatingem, důvody, které se skrývají za tím goldplatingem a následně závěry a e, příklady dobré praxe. Tolik e, základní struktura mé prezentace. Hlavním účelem této studie je to, abychom identifikovali, charakterizovali v různých členských státech nebo nezávislých regionech eh, pravidla, která se přidávají eh, k evropské legislativě. To znamená, že hovoříme o eh, programovém období EAFRD bylo to 96 miliard euro během celého programového období. Programy, které byly realizovány, byly realizovány v terénu různými způsoby. V některých zemích byly eh, realizovány na základě centralizovaného systému, v jiných státech to bylo více regionálně a eh, v jiných státech to byla kombinace obojího přístupu. To znamená, že tu nebyl paušální přístup. Eh, z hlediska toho tématu, z hlediska EAFRD je také to, eh, že jsou to programy eh, spravované kolektivně, to znamená sdílená zpráva, to je to klíčové slovo. Znamená to, že, že tady jsou pokyny, eh, které studujeme a podle, toho, podle těch pravidel musí tato pravidla stanovit správní eh, orgán, především pokud jde o ty postupy. A to se tady týká také platební eh, agentury platebního orgánu. Není to poprvé, co se zabýváme touto otázkou. Eh, tato studie chce především zdůraznit, že uh, už tu byla práce, kterou odváděla pracovní skupina ad hoc, uh, kterou zavedla, eh, zavedlo generální ředitelství AGRI společně se členskými státy a musím říci, že eh, spolupráce byla dobrá jak eh, ze strany komise, tak ze strany členských států a příslušných orgánů, agentur a příjemců. To znamená, že otázky, o kterých hovoříme, nejsou nejsou tedy eh, všechny součástí toho sekundárního eh, výzkumu. A nyní k samotnému gold platingu. Tady eh, vidíme definici od úzkého k širšímu. Samozřejmě, že pokud jde o provádění evropské legislativy, o její transpozici do národního práva, tak je tedy potřeba, aby eh, platila národní pravidla. Nicméně ta národní pravidla někdy činí eh, legislativu Evropské unie příliš komplikovanou. A my tady hovoříme o programech, kde tedy platí určité normy, pokyny, prováděcí pravidla a všechna, všechny tyto věci jsou velmi důležité. To znamená, že vidíte, že jsme zvolili definici goalplatingu, která je poměrně široká. A e, opět se tu objevuje to slovíčko unnecessary. E, co je unnecessary? Co není nutné? My se tady zaměřujeme na tři možnosti, e, přičemž se vždycky vychází z toho poměru mezi nákladem a užitkem za prvé, tedy jak jaké jsou náklady, co přináší ty náklady. Za druhé, náklady jsou vyšší než ty uh, užitky, ty užitky tu jsou nebo výhody tu jsou. A za třetí vznikají hlavně náklady a žádný užitek to prakticky nepřináší. A v takovémto případě tedy můžeme použít slovíčko unnecessary a můžeme hovořit o gold platingu. Musím říci, že většina eh, věcí, kterými jsme se zabývali, byla dobře míněná, eh, vycházela z dobrých záměrů, nicméně eh, to provádění nebylo optimální. Jak jsme to dělali? Začali jsme tedy sekundárním výzkumem v osmi členských státech. Rád bych hned na začátku řekl, že jsme nemohli extrapolovat, protože nemůžeme vycházet eh, z těch výsledků pro osm členských států a intrapolovat to na všechny členské státy. Nicméně se nám podařilo v pěti státech místech, provádět případové studie, dostat se do terénu, eh, v Rakousku, ve Španělsku, v Katalánsku, eh, v Portugalsku a eh, v Ligurii, v Itálii a v Bulharsku. To byly ty hlavní země, hlavní regiony. Jak určitě víte, museli jsme také představit detailní statistiky které bohužel nebyly vždycky k dispozici. Nepodařilo se nám je vždycky získat. To znamená, že, musel, že jsme museli eh, jednat v rámci těchto limitů, v rámci těchto nedostatků. Eh, přistoupili jsme k tomu koncepčně a zavedli jsme něco, čemu říkáme gold plating wheel, eh, takový, takové kolo gold platingu. Gold Eh, vidíme tu eh, cyklus, který začíná rozvojem programu přes eh, rozpracování programu, provádění programu a následně kontrol, kontrola plat, platba. Zjistíme, že gold plating je záležitost, která se může objevit ve všech nebo takřka ve všech etapách tohoto cyklu, projektového cyklu. Myslím si, že už jste dostatečně diskutovali o zdrojích eh, chyb, o zdrojích chybovosti. Samozřejmě, že jsme se také zabývali různými zdroji a eh, zabývali jsme se jak chybovostí propočítanou eh, Eh, účetním dvorem, tak chybovostí, eh, ke které dospělo generální ředitelství pro eh, zemědělství DG Agri. Rozhodli jsme se pro chybovost DG Agri, protože mám pocit, že do, něj, do ní byla zahrnuta větší míra dat, soustředí se na rozvoj venkova, to znamená na naše téma a kromě toho umožňuje srovnání v průběhu času. Nicméně jsme si vědomi toho, že to má určitá omezení. Jedno důležité omezení spočívá v té vzájemné podmínce podmíněnosti, což je velmi důležitá otázka v naší práce a ta eh, vzájemná podmíněnost nebo kontrola podmíněnosti tu právě není dostatečně zohledněna. Pokud se podíváme na chybovosti v rámci programu rozvoje venkova, eh, tak eh, jak pravděpodobně víte, jsou tu rozdíly, nicméně tu nejsou nějaké jasné eh, vzory. Nedalo by se říci například to, že to je eh, jiné na severu a jiné na jihu Evropy eh, nejlépe na tom je Česká republika, Lucembursko, Lotyšsko, Slovensko. To jsou země, které měly dobré výsledky a naopak v průběhu tří let, protože hovoříme o eh, letech 2009, 2010, 2011, tak v těchto třech letech byly eh, míry chybovosti vysoké v Portugalsku, Lotyšsku, Bulharsku a Švédsku. To znamená, že vidíte, že ta kombinace zemí není na bílední, není to na první pohled zřejmé, z čeho vyplývá toto uspořádání. To znamená, že eh, není možnost těchto čísel učinit nějaký jednoznačný, jednoduchý závěr. A kromě toho je tu jedna důležitá věc. E, zaznamenali jsme velké rozdíly v těch chybovostech v rámci jednotlivých os, protože víte, že tady máme různé osy. Osa číslo jedna se soustředí na růst e, konkurenceschopnosti e, prostřednictvím investic. Za druhé podpora zprávy pozemků a za třetí lepší kvalita života. To jsou tedy ty osy v rámci rozvoje venkova a my jsme zaznamenali to, že v rámci druhé osy eh, je největší chybovost, a alespoň v těch zemích, které byly předmětem našeho sekundárního výzkumu. A kromě toho je to osa, která vykazuje velkou míru složitosti, komplexnosti. To znamená, že vidíme, kde se tedy takže je možno říci, že tam, kde je to složité, kde je to komplexní, tam se eh, také objevuje vysoká míra chybavosti. A nyní se pojďme podívat na eh, tu otázku goldplatingu. Už jsem řekl, že eh, je možno zaznamenat goldplating v rámci celého cyklu. Rád bych se zaměřil na dvě otázky. Za prvé otázka způsobilosti, která se tedy nabízí v rámci realizační prováděcí fáze. Tento problém se tedy objevuje často. Eh, extrémně přísná, přísné požadavky pro příjemce, eh, rozsáhlé požadavky na dokumentaci a prováděcí pravidla, která se mohou mezi jednotlivými koly eh, lišit. To jsou všechno problémy spjaté s tou způsobilostí. Pokud jde o otázky vzájemné podmíněnosti cross-compliance, tak to je také velmi ožehavá záležitost, protože často je to spjato s, s cíly, eh, které vznikají již při vývoji toho programu, nicméně se objeví později. To znamená, že na ně přijdeme teprve v oblasti nebo ve fázi kontroly a platby, když zjistíme, že příjemce například nesplnil to, co původně eh, slíbil. Nyní mi dovolte, abych se soustředil na důvody a na dopady na eh, příčiny a e, další faktory, které jsou s goalpettingem zpěty. Víme, že otázka goldplatingu souvisí e, s celou koncepcí a e, definicí rozpracováním programu. Samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že nové programy neustále vznikají, to znamená, že je Eh, klíčový moment pro to, abychom se zamysleli nad goalplatingem a na jeho dopady eh, v rámci těch programů. Různé provádění správními eh, orgány a platebními agenturami, různá konkrétní pravidla se tedy objevovala zas a znova. Byly tu například přísnější požadavky v národní legislativě, pokud jde o nebo ve srovnání s evropskou legislativou, to byl jev, na který jsme naráželi velmi často. A pokud tady byly ještě další subjekty, tak i to způsobovalo zbytečnou složitost. Rád bych uvedl dva příklady. E, například v některých případech pod e, opatřením 214 byla zavedena celá řada takzvaných podopatření Nicméně jejich eh, smysl a účel nebyl vždycky eh, zřejmý a mohlo to vést eh, k, chybám a nesrovnalostem. A kromě toho Eh, jsou někdy úkoly delegovány na jiné orgány. Například ve Španělsku, v Katalánsku eh, jsou tu eh, specifické entity, specifické subjekty, které realizují ten program, nebo v Rakousku přebírají určité úkoly spolkové země. To znamená, že je do toho zapojeno mnoho aktérů a nutno říci, že čím více aktérů je do toho zapojeno, tak tím více chyb se objevuje a e, přispívá to ke složitosti e, celé záležitosti a také k chybovosti. Nyní k provádění, k realizaci. Museli jsme se zabývat definicemi, například co je mladý zemědělec. Samozřejmě, e, že definici je několik, není to pro vás v tuto chvíli tak zajímavé, ale i to například byl zdroj velké složitosti a chybovosti, nebo požadavky, pokud jde o hustotu dobytka, tedy živočišné výroby, rostlinné výroby, to znamená například musíte, být, musíte mít určitý počet eh, nebo určitý počet kusů dobytka na ar nebo hektar. To znamená, že eh, to se, a kromě toho se to netýká pouze této eh, doby, této situace, ale musíte to zaručit i po určitou dobu do budoucna. Takže i to může být velmi nepříjemné. A e, pro některé zemědělce to bylo e, nepříjemné překvapení, protože se na to nezaměřovali, ne, nebyli si těchto požadavků vědomi. Eh, uvedl bych ještě jeden příklad z Portugalska, který mám velmi rád. Je to moje oblíbená eh, situace. My už jsme to eh, vyřešili, nicméně chybovost je velmi vysoká. Pokud se na to podíváme do detailu, my jsme jeli do Portugalska a studovali jsme to, tak jsme zjistili, že celá řada těchto chyb vzniká v rámci jednoho konkrétního opatření v OSE 2 a Eh, je to tedy dáno konkrétním pravidlem, na jehož základě zemědělci jsou vyzváni, aby určitou část svých produktů prodávali přímo na trh jako bio, biopotraviny. Eh, my víme, že eh, toto je eh, tedy, že jsou to potraviny velmi kvalitní, mohou být také dražší, to znamená, že toto pravidlo bylo zavedeno před tím, než v Portugalsku propukla hospodářská krize. V tuto chvíli mají Portugalci mnohem méně prostředků a jsou méně ochotni investovat větší částky do, svého, do, svých, do, do svých nákupů, do potravin, které konzumují. To znamená, že Eh, tato ambice, toto pravidlo, že například 25 eh, produkce musí být prodáno přímo na trh jako biopotraviny, že to tedy nedosahuje, nesplňuje eh, cíl, který tím byl zamýšlen. To znamená, že hospodářská krize naprosto změnila realitu v terénu a to samozřejmě doléhá nejen na spotřebitele, ale také na ty zemědělce. Co se týče kontrol a také plateb, to jsou věci také velice důležité. Tady mám také několik příkladů toho, o čem hovoříme, ale teď se dívám na čas a myslím si, že asi nebudu mít čas eh, se jimi podrobně zabývat, čili dovolte, abych přešel rovnou k závěrům a několik příkladů dobré praxe. Myslím si, že ten první závěr, o kterém já bych velice rád tady zmínila, doufám, že tak pochopíte, a sice, že se nemůžeme na věci dívat černobíle. Gold plating je důležité, ale musíme si eh, uvědomit eh, několik věcí předtím, než se dobereme té, toho hlavního závěru. A já bych se s vámi chtěl podělit o tyto úvahy eh, předtím, než dojdeme nějakým rychlým způsobem k závěrům, které nebudeme schopni ospravedlnit. Zaprvé si myslím, že je potřeba si uvědomit, že všechny ty řídící orgány mají Eh, určitou úlohu v tom smyslu, že musí eh, definovat eh, určitá pravidla. To je potřeba vždy vnímat jako součást toho systému sdíleného, sdílené zprávy. Tyto úřady, kromě toho, musí také velice cíleně jednotlivá opatření spojovat s těmi stanovenými cíly. Pochopitelně je skvělé mít například vysoké ekologické nároky, Eh, jak evropské instituce, tak eh, vnitrostátní politikové eh, většinou jdou touto cestou vyšších cílů, ale jestliže půjdeme cestou vyšších cílů, tak potom pochopitelně to riziko, že se nedobereme těchto cílů, se zvyšuje. Pokud nebudeme mít žádné cíle, tak potom budeme mít méně gold platingu, ale to asi nebude ku prospěchu věci. Eh, jinými slovy, musíme si uvědomit, že eh, vlastně eh, tato různá nařízení jsou jakýmsi vedlejším produktem určitých politik, které vlastně legitimují určité eh, cíle, které jsou dány jak na úrovni evropské, tak na úrovni vnitrostátní. To je jakýsi vedlejší produkt, jak říkám. Ale důležité je, aby administrátoři, ty správci, kteří se musí zabývat veškerou tou složitostí této situace, musí vědět, jakým způsobem tyto věci vybírat, jak být selektivní a jakým způsobem inteligentně k těmto věcem eh, přistupovat. Jinými slovy, je potřeba přenést všechny, všechno tato pravidla do určitého jednoduchého rámce, který potom bude fungovat. A to je úkol, který není vůbec snadný. Eh, co jsme tedy zjistili? Zjistili jsme Eh, že existují určité praxe, určité normy, určité eh, pokyny a postupy, které jsou disproporcionální eh, té faktické úrovni chybovosti. Někdy tedy ty úmysly jsou velice dobré, ale náklady jsou pak velice vysoké, čili je potřeba se na to podívat jako na problém. Dále existují určité praxe, kterým říkáme gold plating, které mají vysoký dopad právě na chyby. To je například ten bio farmář v Portugalsku. Ale velice často eh, tyto věci byly formulovány s velice dobrými úmysly. Gold plating pochopitelně může způsobit chybovost eh, do eh, té míry, že velice často je ta, ten náklad větší než ten užitek je pochopitelně jasné, že vy se zabýváte právě otázkou chyb, ale třeba říct jednu věc, a sice, že některé chyby vůbec nesouvisí s goldplatingem, eh, které souvisí s nějakými eh, chybami eh, procedurálními a s celou řadou dalších faktorů. Goldplating podobně jako ty chyby, které s ním souvisejí, mohou být, a to si myslím, že je pozitivní zpráva, Eh, kterou bych chtěl tady uvést, eh, se dá řešit tím, že vybudujeme další kapacity díky koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných eh, aktérů. Myslím si, že to je naprosto klíčové pro řešení těchto problémů goldplatingu. Eh, těch problémů je řada, jak jsem o tom hovořil, je potřeba tedy budovat kapacity, je potřeba eh, jasně formulovat jak struktury, tak zodpovědnosti. Eh, v některých zemích pracovníci, nejrůznější organizace vlastně dosahují menší chybovosti. Příklad, eh, který bych se zmínil, je Česká republika, kde eh, v této oblasti eh, rozvoje venkova skutečně existuje stabilita v celém tom systému, čili ta chybovost je nízká, což je pochopitelně dobré. Co je ale důležité, je říci, že potřebujeme vytvořit určité prostředí, kde všichni pracovníci mají možnost sami věci rozhodovat v určitých konkrétních situacích. Tam, kde ty pokyny a ty pravidla eh, vlastně neodpovídají té situaci. Eh, vyžadujeme také daleko větší koordinaci, to všechno vyžaduje daleko větší koordinaci, eh, také musíme být skutečně blízko těch příjemců a těch všech aktérů. Je potřeba vést dialog s příjemci. I tím můžeme snížit chybovost některé úřady eh, mají velice praktické eh, eh, pracovní dobu, praktickou pracovní dobu také nabízejí možnost telefonicky získat informace a tak dále. Úplně na závěr bych chtěl říci, že Existují eh, možnosti, jak řešit tyto velice ambiciozní požadavky, jakým způsobem eh, se zabývat otázkami procedurálními, eh, hlavně při přípravě nových programů. Myslím si, že existují možnosti, jak posílit a jak dosáhnout pokroku také v oblasti požadavků Eh, myslím si, že ty dlouhodobá, ta dlouhodobá řešení budou potřebovat další eh, budování kapacit, tak abychom umožnili lepší výměnu dobrých praxí. Je potřeba, abychom měli platformy, kde, na kterých můžeme sdílet eh, své znalosti a e, je velice důležité, aby jak DG Agri, tak e, jednotlivé členské státy se také soustředili na e, řešení věcí, které souvisí s veřejnými zakázkami. Musíme mít také evropský, evropskou síť co se týče nových programů a nových cílů, tady si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom byli velice opatrní až při stanovování nových cílů, které zatím nebyly o eh, ověřeny nebo otestovány. Je dobré říci, například máme takový cíl, ale pokud ho nemáme otestovaný, pokud nevíme, jestli bude realizovatelný, tak si nemyslím, že by toto byl zodpovědný eh, postup. Eh, my vnímáme gold plating jako věc mimořádně vážnou, máme pocit, že přispívá také k chybovosti, nicméně teď s novými programy vidíme určitou možnost, Eh, propagovat právě koordinaci a spolupráci v těchto oblastech, která by řešila některé problémy související s gold platingem a které by také vedly ke snížení chybovosti v příštích několika letech. Děkuji, děkuji. Děkuji vám, pane Davide, a děkuji také celému vašemu týmu za eh, tuto mimořádně zajímavou studii. Dovolte, abych nyní zahájil rozpravu, kdo si přeje chopit se slova. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval za celému týmu Ekory za tuto studii. Domnívám se a samozřejmě chci poděkovat i mm, zprávě administrativy Evropského parlamentu. Myslím si, že to je nesmírně užitečná studie, protože za prvé mm, e, se zaobírá otázkou, která nás způsobuje starosti, a to je venkovský rozvoj. To je oblast největší chybovostí a studie ukazuje, alespoň podle mého názoru, velice dobře, že musíme mm, začít pracovat na všech úrovních, že tedy všichni můžou přispět k tomu, aby se situace tady zlepšila. Aspoň mě bylo jasné jako zpravodaji od prvopočátku, že problém není gold plating jako takový, který by způsoboval takovou chybovost v řízení rozpočtu, ale jak ukazuje studie, je to politická oblast, kterou nelze zanedbávat. Protože tady také se vyskytuje chybovost. A při dalších snahách o snižování chybovosti eh, bychom se měli podívat i na tuto oblast. Já, dokud pracuji v rozpočtové kontrole, vnímám stále více, že v Evropě je rozšířena domněnka, že Brusel je soustředění byrokracie a nesmyslných eh, úprav a při snahách o uskutečňování evropské legislativy potom dospějeme k úplně jinému názoru. A tady je ale také příspěvek národní úrovně velmi důležitý a myslím si, že jsme se přiblížili reálnému, reálnému ohodnocení. Kvalitativa, promiňte, kvalita eh, určování je velmi důležitá a mě by velice záleželo na tom, aby administrátoři, kteří vykonávají mm, obdivuhodnou práci, aby sekretariát a naši spolupracovníci se bedlivě podívali na tuto studii velice často. Se děje, že jiné výbory tvoří v legislativě kompromisy, kde frakce, které mají většinu v parlamentu, prosazují svou vůli a má naše práce eh, mít smysl, je třeba se na ní taky zaměřit. A já to říkám ze své vlastní zkušenosti v oblasti regionální politiky, kde jsem vlastně pracoval nad specifickými problémy sta eh, obnovy eh, a renovace starých průmyslových oblastí zejména v oblasti, kde se eh, rušila těžba uhlí a nezávidím nikomu, kdo tady eh, pracuje. Musíme si uvědomit, že musíme být také trošku skromnější, co se týče našeho uh, očekávání hlavně našich požadavků, které klademe na programy. Domnívám se, že my jako parlament nejsme jediným problémem v legislativě. A vnitrostátní úroveň také přispívá k tomu, že se věci spíše komplikují. Jedná se o to, aby legislativa byla jednoznačnější, jasnější, aby neobsahovala všechny detaily, ale spíše, aby byla jasně zaměřená na cíle, aby také v sobě obsahovala určitou flexibilitu. A co se týče například portu, Galska. Zeigt, dass Flexibilität je třeba, aby jsme tady měli větší flexibilitu. A už jsem hovořil o přesnějším stanovování cílů. Musíme se soustředit možná na jednodušší cíl, abychom právě odbourali tu přílišnou složitost, protože E, pak také klademe příliš vysoké nároky na administrativu. Když se podíváme na konkrétní záležitosti na místě, existují úředníci, kteří vědí, jak řídit evropské záležitosti v regionu, ale pak ten dotyčný jde do důchodu a druhý je dá na nějaké jiné místo a najednou se zvyšuje zase chybovost. A to nesouvisí s tím, že by projekty jako takové byly špatné, ale že tady, nebo že by docházelo k plítvání, ale souvisí to s lidskými příčinami a s lidskou zkušeností. Myslím si, že na počátku určitého podporného období by ti, kteří se mají podílet na řízení programu, by měly být odpovídajícím způsobem vyškoleni, aby a měli bychom se také postarat o mm, dobré personální vybavení té řídící úrovně. Myslím si, že jsme jakoby mezi dvěma kameny. Na jedné straně chceme stále více, abychom mohli lépe posuzovat a na druhé straně dáváme uživatelům možná příliš velké nároky, kterým třeba nejsou schopni vyhovět. A jak tady najít správné východisko, to mi ještě není tak zcela jasné. Dokumentieren äh, würden, können wir sicherlich. Äh A e, možná, když najdeme nějaké dobré příklady, mohlo by nás to dovést tomu, že už předem budeme vědět, kde eventuálně ty naše nároky jsou příliš vysoké. Já jsem velice vděčný za to vaši studii, kterou jste nám předložili. Děkuji mnohokrát. A nyní je na seznamu řečníků Ines Ayala. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji vám mnohokrát za tuto studii která zmínila ty oblasti, kterými jsme se také nejvíce zaobírali, kde došlo k určitému zlepšení kontroly a když už jsme měli přímé podpory, uměli jsme to, došlo tedy k tomu, k, té pod, k tomu podporování venkovské oblasti a tady jsme museli začít od bodu nula, protože se zase všechno změnilo. Uh, Ehm, diverzita, komplexnost, samozřejmě i v dobrém slova smyslu, protože někdy se nám komplexnost dá být něco negativního, ale zase to přináší své plody. Měli jsme tady otázky ekologie, otázky zaměstnanosti mládeže a vznikaly tady nové problémy. Takže se mi zdá, že je důležité samozřejmě, a to je pravda, eh, potřebujeme větší kapacitu tu detektovat chybovost. A to, co říkal Jens, najít řešení, to znamená zlepšovat per kvalitu personálu, administrativní kapacitu úředníků a také snaha o zlepšení informovanosti příjemců, tak, aby uskutečňování programů šlo hladčeji. No, Chtěla jsem se vás zeptat. Vy jste tady hovořil o dvou rámcích. O chybovosti globální ať o těch osách. Ale Trochu nenaznačil jste určitou tendenci. Vy jste sám řekl, že je velice obtížné tady nějakou objevit, ale mně by se přece jenom líbilo nějakou tendenci vidět, protože máme země, které eh, v chybovosti dosahují lepších výsledků než jiné země, že? Protože někdy v globálním pohledu tady máme země, které vypadají jako chuče, ale vidíme, že do roku 2012 se ves, nesmírně zlepšovaly. Byste řekl, ale dobrá, jedna věc je, Eh, hodnotit něco po třech letech a druhá věc je, že eh, v rámci toho se například v Portugalsku zná, že je lepší prostudovat ten rámec, ale ono to není tak. Je jasné například, že Portugalsko do roku 2011 udělalo nesmírné úsilí, zatímco jsou jiné země, kterým se dařilo ještě lépe, a když se podíváme na roky 2010, 2011, 2012, měli jsme tady signifikativní zlepšení a mě by také zajímalo, zda byste tedy k tomuto tématu mohl říci něco blíže. alespoň totiž um, odstranit určité předsudky, které tady panují a bychom měli lepší představu, protože někdy máme pocit, že v některých zemích to prostě nejde moc dobře, ale vždycky záleží na tom, jaký obraz o té zemi také ten, který má. A možná, že v tomto ohledu by studie mohly být poněkud eh, eficientnější. Nikdo jiný se nepřihlásil do diskuse, takže vás požádám o odpověď. Thank you very much for the... Děkuji Děkuji za ty eh, připomínky a také za ta laskavá slova. Eh, myslím si, že ta konkrétní otázka, na kterou bych rád reagoval, je ta otázka paní Sander. Co se týče trendů, pochopitelně, že my se věnujeme eh, trendům. Na stránce 42 naší zprávy se snažíme o popis určitého trendu. Eh, já pochopitelně tomu rozumím, eh, té vaší frustraci eh, související s analýzou trendu, protože my jsme nezjistili nějaké obecně platné trendy. Jestli se podíváte na tu stranu C2, kdybyste, a podíváte se na Portugalsko, kdybychom sledovali situaci v roce 2010 v Portugalsku, tak by vůbec nebyla v našem hledáčku, v našem radaru, ale podíváte se na rok 2012, eh, pardon, nejdřív to byl 2011, tak tam bychom měli eh, jiné země, například eh, Bulharsko, takže to je ten důvod, nebo Rakousko, ano. Ano, ano, podívejme se teda na Rakousko. My jsme zkrátka nechtěli se soustředit jenom na jednu zemi. Podívali jsme se na tu situaci za tři roky a musím říct, že jsme nezjistili žádný jasný trend během tohoto období, který by platil na celé úrovni Evropské unie. V některých zemích skutečně pozorujeme velké změny mezi jednotlivými roky sledovanými, tak jak to vyplývá ostatně i z této tabulky, ale obecně eh, můžeme konstatovat, že Eh, v některých zemích došlo k obrovskému pozitivnímu pokroku, zatímco eh, v jiných oblastech to zkrátka možné není. Eh, čili ono je to obrovsky obtížné hovořit na té metaúrovni o nějakých pohyblivostí. Myslím si, že je potřeba se podívat na konkrétní situaci v jednotlivých eh, zemích. Je potřeba se také podívat na to, jaká úsilí jsou věnována tomu, aby se snížila tato chybovost. V některých zemích skutečně došlo eh, k k výraznému snížení. Eh, vy jste byl v Portugalsku, že jo? Chtěl byste k tomu na to reagovat? Ano, já bych jenom chtěl uh, Eh, propojit některé ty věci, které tady zazněly v diskusi s něčím, co se zaznělo ještě dříve. Myslím si, že je potřeba eh, mít na paměti to, že ty zdroje těchto údajů někdy jsou napadnutelné. Například eh, v Portugalsku, tam jsme zjistili velké množství chyb, ale to mohlo být způsobeno také určitou změnou v definici velikosti, to znamená to souviselo s tím vlastním měřením povrchu pozemků. E, existovaly určité katastrální údaje e, pozemků, které potom, když byly dále e, sledovány, tak bylo zjištěno, že vůbec nebyly přesné ty vstupní údaje. Takže ono je to opravdu velice obtížné a myslím si, že dynamika se tady nedá opravdu odvodit od nějakého trendu budeme muset asi postupovat případ od případu. Proto jsme také provedli několik těch případových studií Eh, my jsme nechtěli nějak eh, dělat nějaký závěrečný úsudek, spíš nám šlo o to pochopit eh, ty vlastní údaje, ale jak říkám, kvalita těchto údajů se velice liší. V některých zemích jsou ty údaje velice dobré, někde se neprovádí i to hodnocení pravidelně, čili tam není žádná kontinuální možnost tyto věci posuzovat. Děkuji. wünscht. Já. Dostane ještě slovo zpravodaj, pokud si tak uh, přeje. Dámy a pánové, myslím si, že právě tato eh, studie ukazuje, jak je možno prakticky i v rámci legislativy, a pan zpravodaj o to hovořil, eh, se z části vyhnout byrokracii. My vám děkujeme za tuto velmi důležitou práci. Bylo to nadmíru zajímavé a já tímto končím tento bod našeho dnešního programu. Ja, wir werden, äh, A po dvouminutové eh, přestávce tedy budeme pokračovat.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

start. Ne? All right. Dobrá, vážení kolegové, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych mezi námi přivítal zde eh, na půdě Evropského parlamentu eh, ochránkyni práv, Evropskou ochránkyni práv. Eh, velice vás vítáme, dovolte, abych vám nejprve poblahopřál k tomu, že jste teď eh, byla zvolena do této funkce. Doufám, že to všechno bude ku prospěchu evropských občanů. Eh, je velice dobré, že jste mezi nás přišla. Měli bychom eh, hovořit o určitém vyšetřování z vlastní iniciativy. Možná, že bychom to měli trošičku rozšířit o vyšetřování, které vychází ze dvou případů stížností Čili je to tedy vyšetřování, eh, které eh, je zvláštní, eh, vychází tedy ze dvou konkrétních stížností. Myslím si, že není důvod nehovořit o věcech, které s tím souvisejí. Dovolte, paní O'Reilly, abych vám nejprve dal slovo, abyste řekla několik slov na úvod a potom pochopitelně může následovat, eh, předpokládám, intenzivní diskuse s poslanci členy tohoto výboru. Eh, ano, tady si zapněte mikrofon. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také za vlídná slova na úvod. Chtěla bych poděkovat členům tohoto výboru za tuto možnost pohovořit s vámi dnes odpoledne. Chci um, s vámi pohovořit o tom, co dělá eh, ochránce lidských práv v oblasti, které říkáme otáčivé dveře. Eh, jak víte, jedná se o konflikt eh, zájmů, které mohou vzniknout, jestliže bývalý Ehm, státní úředníci se přesunou z veřejné sféry do soukromé sféry. Pochopitelně může ale také dojít k tomuto konfliktu zájmu v obráceném směru. Ehm, může tedy dojít k těmto konfliktům v době, kdy mnoho lidí očekává změnu a e, již se teď připravují na to, že budou pracovat mimo evropské instituce. Uvědomuji si, jakou práci e, vykonává tento výbor a také jakou práci dělají e, národní ombudsmani. Já se ve svém úřadu snažím spolupracovat s irským parlamentem a jsem velice ráda, že dnes jako Evropská ochránkyně práv mohu prohlubovat stále svůj vztah s Evropským parlamentem. Myslím si, že veřejnost bude věnovat této otázce, obzvlášť letošním roce, kdy dojde k těm velkým změnám. Není to pouze otázka etická, ale je to také otázka související s povinnostmi lidí, kteří pracují ve veřejné sféře a měli by se podle toho chovat slušně. Eh, souvisí to s důvěrou občanů, ale pokud eh, se k tomu postavíme špatně ze strany evropských institucí, tak to může vést k poškození i naší pověsti, ale může to vést dokonce i k některým ehm, soudním dohrám lidé, kteří eh, eh, se pohybují v těchto otáčivých dveřích, těch se to týká všech pochopitelně, co také snižuje veřejný, veřejnou důvěru a také má dopad na eh, peníze, které máme k dispozici, je věc, která může vést ke zneužívání pravomocí a také znalostí o věcech, které nejsou k dispozici veřejnosti. Eh, je to tedy otázka, kterou, na kterou nemůžeme mávnout rukou. A eh, myslím si, že co se týče regulačního, eh, regulační úlohy Evropské unie, je potřeba, abychom tuto věc řešili ve spolupráci s evropskými institucemi, které by měly udělat všechno pro to, abychom zabránili jakékoliv škodě v této oblasti. Je ehm, Eh, pochopitelně tyto věci by neměly být nikdy tolerovány eh, a pokud k ním dojde, tak by měly vést k okamžitému vyšetřování a také k potrestání. Ta otázka otáčivých dveří a konfliktu zájmu, pokud se na to díváme tímto prismatem, tak eh, potom se naše úsilí o zlepšení současných úprav a předpisů zlepší tak, abychom řešili tento fenomén. Myslím si, že je naprosto zásadní, aby ta pravidla byla aplikována v plném svém znění, tak jak je to eh, dáno. Ehm, eh, jestliže se zabýváme různými stížnostmi špatného zpravování jednotlivých agentur a institucí, eh, to je jedna věc, ale jde o to, abychom zlepšili celkovou kvalitu naší administrativy tak, aby odpovídala všem pravidlům, která jsou závazná a která zajišťují zlepšení služby veřejnosti. Eh, konflikt zájmu pochopitelně eh, patří do této oblasti. Mojí úlohou je, abych zajistila eh, nejen to, že všechny instituce se řídí všemi těmi závaznými pravidly, ale mojí úlohou je také upozorňovat nejrůznější instituce na situace, kdy tyto principy v podstatě neodpovídají tomu, co je pro ně také závazné. Pochopitelně veřejnost a také evropské instituce musí chránit integritu práce, kterou dělají. Potom mojí úlohou je pomáhat eh, administrativě najít nejlepší možné způsoby, Eh, jak eh, plnit veškeré principy a veškerá pravidla, která z nich vycházejí. V současné době eh, vyšetřujeme způsob, jak komise se staví k těmto otázkám konfliktu zájmu. Pochopitelně to všechno má obrovskou šíři, má to také komerční dopad a e, znamená to také, e, že je velice důležité, alespoň z mého hlediska, e, aby, je důležité, aby komise se stala jakýmsi modelem v této oblasti. Doufám, že během tohoto vyšetřování zjistím, Eh, kde jsou eh, nedostatky a pokusím se také nasnit, jakým způsobem tyto nedostatky bychom mohli řešit. Eh, dále potom budeme řešit další stížnosti, ke kterým může dojít. Pokusíme se také zahájit další šetření o možných konfliktech zájmu, o kterých mám informace a které nemusí přímo vycházet z přímých stížností. Co se týče strategie, chtěla bych eh, se koncentrovat hlavně na oblasti, které nejvíce zajímají veřejnost. Eh, a to jsou ty oblasti, kde skutečně jsou naprosto zásadní tyto principy a jejich dodržování. Eh, v prosinci 2012 byly podány stížnosti v deseti případech a bylo rozhodnuto, že je potřeba tyto případy konfliktu zájmu řešit adekvátním způsobem. Eh, podívali jsme se také na situaci během posledních tří let a podívali se, jakým způsobem eh, odpovídá realita těmto principům. Máme určité eh, informace, jde nám v tomto šetření hlavně o to, abychom zjistili, jestli existují některé systémové problémy. Mí pracovníci se nejprve dívali na těch deset případů, které byly E, zmíněny v těch prvních stížnostech. E, také jsme se podívali na období 2010-2012, kdy ochránce e, práv požádal o sledování také určitého vývoje během tohoto období. Zabývali jsme se také dalšími 60 případy. V současné době studujeme další stížnosti, které jsme nedávno obdrželi. Eh, já bych chtěla eh, pochválit komisi za to, že nám umožnila eh, provádět toto šetření. Naše inspekce zjistily, že je potřeba klást další otázky komisi ve snaze, aby reagovala na některé věci, které vyplynuly z našeho šetření. Ty otázky se týkají některých procedurálních otázek a zabývají se také hodnocením Eh, například vnější činnosti lidí, kteří odcházejí eh, z, veř, eh, z veřejného prostoru. A také se zabýváme možností vytvořit centralizovaný registr, který by zpracovával všechny žádosti o pracovní příležitost těchto lidí. Nezávislost hodnotícího procesu pochopitelně by musel zvyhovat, Eh, brát v úvahu také takové věci, jako je to, čemu říkáme cool off period, to znamená, jestli bychom neměli zavádět povinnou um, pauzu po takovém to funkci. To se zaběžujeme také tím, jakým způsobem komise zpracovává otázku uh, trestů a sankcí eh, například jako je ztráta práva na pobírání důchodu a tak dále. Eh, s tím souvisí další otázka, eh, a sice komise se dívá na to dvouleté období, kdy eh, tito lidé, pokud se snaží najít novou pracovní příležitost, tak během těchto dvou let možná by byla možnost také nařídit některé podmínky, které s tím souvisí. Já si myslím, že to není v pořádku. Myslím si, že první odstavec. Um, služebního zákona, který hovoří také o integritě a také o tom, jakým způsobem můžeme, eh, jak může takový člověk přijímat nové pracovní zařazení, tak to všechno je tam upraveno. To představuje systém, potřebu systematické analýzy, která by nám dala eh, možnost podívat se na to, jakým, systémem, jakým způsobem tento systém funguje, jakým způsobem jsou aplikovány nejrůznější tyto principy a kromě toho by nám to také pomohlo zjistit veškeré nedostatky, které potom spolu s komisí a s parlamentem bychom se pokusili vyřešit. Na závěr, pane předsedo, během těch šesti měsíců v úřadu jsem si stále více vědomá toho, že kvalita a integrita je naprosto zásadní a je potřeba ji aplikovat na veškeré lidi pracující ve veřejné sféře, to znamená v evropských institucích. Již jsem se zmínila eh, o eh, případu eh, to, řešení těch konfliktů zájmu, ale myslím si, že jsou tady ještě další věci a sice integrita a práce většiny těchto lidí by neměla být podkopávána tím, že nebudeme schopni řešit případy těch pár kolegů, kteří čas od času, aniž by byli nějakým způsobem potrestáni, skutečně eh, škodí eh, důvěře občanů v naše instituce. Thank you very much. Děkuji, děkuji paní O'Reilly za toto pledoje, za tento přednes a nyní tedy otvírám diskuzi Inge Gressle jako první. Já tady teď budu hovořit německy. Děkuji. Děkuji, paní eh, ombudsmanko, jsem ráda, že jste tady. Zatím jsme neměli tu čest se setkat, ale doufám, že to se změní, protože tento výbor samozřejmě zajímají témata, kterými se zabýváte vy. A v rámci eh, reformy služebního řádu jsme předložili některé pozměňovací návrhy týkající se toho eh, období cooling off, to znamená toho přechodného období. Bylo by dobré, kdyby jste nám nastínila to, jak hodnotíte ta opatření, eh, pokud jste je nějak eh, zhodnotila. Já si myslím, že eh, jmenování ombudsmanky je velmi důležité pro důvěryhodnost Evropské unie. Musím eh, říci, že eh, někdy jste poslední nadějí tváří tvář soudním rozsudkům. Dneska jsme přijali opatření, o kterých doufáme, že rozhodování Evropského soudního dvora by se mohlo zrychlit. To znamená, že by se na ty rozsudky už nečekalo tak dlouho. Mě velmi zaujalo to, že jste říkala, že byste chtěla eh, přispět k tomu, aby Evropská unie měla roli pioníra. Já jsem vám velmi vděčná. Eh, jsem vděčná za to, že jste jasně hovořila v případu Michel Petit, protože si myslím, že bez vás eh, by nedošlo k tomu vývoji, ke kterému došlo. To znamená, že za to bych vám ráda vyjádřila svůj obdiv a respekt. Jsem ráda, že jste byla v tomto případě velmi aktivní, protože bez vás eh, bychom nemohli celou tu záležitost eh, vyřešit, protože bohužel komise nevyslyšela parlament. A já si myslím, že je velmi dobré, že tady máme ombudsmanku, ale zároveň to ve mně vzbudilo určité pochybnosti, protože se nám zkrátka nepodařilo vyřešit tuto záležitost na základě našich mm, prostředků, na základě nástrojů, které má k dispozici parlament. To znamená, že je to velmi důležitá otázka. Já jsem ráda, že jste se jí chopila. Eh, hovořila jste eh, o té záležitosti otáčivých dveří, otočných dveří. Já bych se ráda zeptala, jak to vypadá s tou studií, kdy můžeme počítat s výsledky. To je tady druhá otázka. Třetí otázka se týká Eh, smluvních eh, zaměstnanců. Eh, my jsme se tady o tom hovořili v souvislosti s, nebo bavili v souvislosti s agenturami Smlouvy tedy budou i nadále uzavírány na tři roky, maximálně na šest let. Nemůžeme jim zakázat další zaměstnání a stejné je to u těch věcí, o kterých jsme hlasovali dneska dopoledne, to znamená například o našich asistentech. Jak to bude eh, s našimi asistenty? Bude i tady eh, platit ten základ, ne, eh, zákaz? Nemůžeme přece zakazovat asistentům to, aby pracovali po té, co odejdou z našich kanceláří. To znamená, že by bylo dobré, kdyby jsme tady dostali nějaké návrhy, nějaké podněty, případy dobré praxe, tak abychom věděli, jak eh, se k tomu můžeme postavit. Eh, ještě jednou tedy děkuji, blahopřeji vám a doufám, že se uvidíme častěji. Eh, jsou tu nějací další poslanci, kteří se chtějí chopit slova nejprve Jan Mulder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vyjádřil paní O'Reilly eh, velký kompliment, protože si myslím, že ve svém mm, projevu našla vhodný eh, tón, vhodná slova. Hovořila o evropských institucích, o úřednících evropských institucí. Já naprosto souhlasím s tím, že velká většina z nich pracuje skvělým způsobem, že je pouze několik málo výjimek. Nicméně se ptám, jestli, je, jestli se domníváte, že je potřeba mít určitá pravidla také pro poslance eh, Evropského parlamentu, eh, pokud nebudou eh, zvoleni po dalších volbách do Evropského parlamentu, jestli by se tato pravidla měla týkat i jich. Děkuji a Nyní Paul Ruby, Rubiš. <clears throat> Jo, chtěl. Ano, děkuji vám. No, jsme velice rádi, že mm, tady vedeme dobrou spolupráci. Pro nás je důležité vidět, eh, že tato spolupráce mezi institucemi funguje velice dobře a proto bych se rád zeptal na následující. Nedávno jsme měli slyšení, slyšení o aktivitách nevládních organizací a myslím si, že by bylo docela dobré, kdybychom i z vaší strany si mohli vyslechnout, jak nevládní organizace spolupracují s institucemi Evropské unie a jak eventuálně ze strany parlamentu a komise jsme měli se podívat na compliance. To znamená, že bychom se měli podívat na tento tematický okruh, když potom rozhodujeme například o subvencích a tak dále. A potom ve stížnostech, kdy občanky, občané se semknou eh, v určitých událostech a mm, vyžadují, aby se tato otázka projednávala. Tady otázka je, zda by nebylo smysluplné pro tyto skupiny návštěvníků a hostujících posluchačů měli nějaký statut, jak by měla vypadat spolupráce mezi poslanci a mm, občany a občankami, kteří eh, se chtějí účastnit nějakých jednání. Zde děkuji vám. Děkuji. A teď tady mám ještě Ines Ayalo Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych já přivítala paní ombudsmanku. Vždyť víme, jak důležitá je záležitost konfliktu zájmu, aby se nám podařilo získat lepší důvěru ze strany občanů. Sdílím to, co jste řekla že největší výzvou je, jak dosáhnout toho, abychom byli schopni eh, posloužit co nejlépe většině zaměstnanců Evropského parlamentu, kteří velice čestně pracují a mm, teď prostě srovnat to nějak s těmi ojedinělými příklady, které se vyskytují v rámci zde pojednávaného tématu. Když se identifikují tyto bodové případy, měli bychom přece jenom hájit většinu úředníků, kteří pracují čestně. V minulosti, v minulém roce, jsme měli problém s určitými agenturami, v souvislosti s konfliktem zájmu. Protože to, co se děje mezi parlamentem a komisí v posledních letech, je tady určitá podle mého názoru přehnaná tendence externalizovat práci, která se zadává expertům. Například při zpracování rozpočtu o tom nejednali poslanci, ale byl to v externalizaci, se to zadávalo expertům. A jak jsme viděli na určitých seminářích, ono to sebou nese právě toto riziku konfliktu zájmu, například v příkladu EASY, čili agentury pro bezpečnost leteckého provozu byli zapotřebí experti, astronautičtí inženýři, které nemůžete jen tak najít pod nějakým žampiňonem. Ti to většinou pracují pro velké podniky. A je tady tedy uh, určitý aspekt pro zkoumání toho, do jaké míry můžeme zabraňovat konfliktu zájmu a ztrátě důvěry, protože potřebujeme na našem výboru také experty, ale jak to můžeme udělat, jakým způsobem se domníváte, se nám podaří získat experty, ale nezávisle, protože tito experti pracují v průmyslu, že? A tady je už jasný konflikt zájmu zase. A v případu EASE, já jsem tam byla jako zpravodajka, když se podíváme na Airbus, tam mají už takovou kontrolu mezi nimi, že tady asi konflikt zájmu nebude, ale pravdou je, že občané o tom pochybují. Takže bych se ráda zeptala. Tak trochu vidím že i kolegové si uvědomují, že internalizace je bezpečnější a ekonomičtější, čili obracet se spíše na zaměstnance Evropského parlamentu. Ale v současné době se nám vlastně jedná o ten konflikt zájmu a rádi bychom znali váš názor. Děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, milí kolegové, nikdo jiný se do diskuse nepřihlásil, takže bych vás rád požádal, abyste zareagovala na příspěvky. Děkuji, děkuji vám za všechny ty dotazy které se zabývají celou řadou těch oblastí, eh, které sledujeme v rámci tohoto šetření. Jak jsem řekla ve svých připomínkách, účelem toho všeho je provést jakousi forenzní analýzu toho, co funguje a toho, co nefunguje v rámci komise ve vztahu k tomu, jakým způsobem aplikují eh, veškerá pravidla a principy. Pochopitelně to šetření ještě neskončilo, ale už teď se ukazuje poměrně jasně, podle eh, lidí, kteří eh, provádějí tato šetření, Eh, kteří eh, také provedli celou řadu interview, eh, a sice ukazuje se to, že je nedostatečná koherence mezi jednotlivými DG, co se týče aplikace jednotlivých pravidlů. Někdy se podmínky aplikují v jedné oblasti a přitom se neaplikují jinde, například na ty začínající Eh, úředníky. Komise si uvědomuje, že problém existuje, pochopitelně eh, má také určité struktury monitorovací k dispozici. Otázkou ale jestli tyto struktury jsou fakticky efektivní. A mně se zdá z toho, co jsem o tom četla eh, v rámci tohoto ošetření a také z toho, co jsem eh, četla jindem, eh, například ve zvědacích prostředcích, v informacích od neziskových organizací a tak dále. Zdá se mi tedy, že existuje tady určitý problém týkající se implementace jednotlivých pravidel a také je tady určitá neochota trestat situace, kdy tato pravidla nejsou dodržována. Eh, to může být z různých důvodů. Já tomu rozumím tak a možná, že se mohu mílit, ale já si nemyslím, že to je problém, který by byl eh, sledovan eh, soudem a myslím si, že velice často musí komise se věnovat těm případům, kdy došlo k porušení pravidel. Myslím si ale, že pokud máme brát tato pravidla vážně a pokud máme je implementovat efektivním způsobem, tak potom ti lidé, kterých se toto eh, týká, musí eh, vědět, že tyto věci se budou trestat. Já jsem o tom hovořila eh, s lidmi v mém týmu, hovořili jsme o tom, proč se nepoužívá, tre, nepoužívají trusty a velice eh, často hovoří o tom, že to souvisí s jakousi, s jakýmsi lidským, eh, lidskou dimenzí celé té věci. Velice často to hodnocení například kolegů nebo bývalých kolegů. Tito lidé často eh, váhají s tím nebo nejsou ochotni eh, tyto věci trestat v případě, že zjistí, že došlo k porušení těchto pravidel a také často vůbec nechtějí se do toho eh, vměšovat tam, kde myslí, že člověk má právo pracovat v dané oblasti i mimo danou instituci ale možná, že bychom mohli říci, nebo alespoň hovořit o tom, jestli eh, by hodnocení těch konkrétních případů, kdy se objevuje konflikt zájmu eh, uvnitř eh, agentur a institucí a zřídit nezávislou komisi, která by to jednotlivé případy posuzovala. Takže ta osobní dimenze by z toho byla vyňata. Um, takže e, tak jako existuje ad hoc etická komise, která se zabývá otázkami, které e, e souvisí například s tím, co dělají bývalí komisaři a tak dále, e, tak něco takového v té naší oblasti neexistuje a to mi dělá určité starosti. Jestliže máte tedy například hodnocení Eh, určité agentury nebo eh, některého DG, tak můžete mít čtyři nejrůznější hodnocení, posudky eh, dané osoby, tam, kde pracuje ta osoba teď, služba, kde pracovala dříve a tak dále. Ale mě překvapuje, že vlastně nikdo nezodpovídá za konečné rozhodnutí v té dané věci. Eh, možná, že tady existuje určitý strach nebo eh, eh, určitá neochota nějakým způsobem omezovat nebo trestat kolegu. Já nechci vám dávat nějaký svůj základní úsudek k tomu. Pochopitelně záleží na tom, jakým způsobem budou reagovat příslušné strany na ty otázky, které jsem položil. Ale jestliže pravidla nejsou dodržována tak, jak mají být, protože kolegové zkrátka nejsou ochotni eh, cokoliv udělat, eh, co by zničilo eh, osobní zájem dalšího kolegy, tak tam potom je možné zvážit tu možnost předat to nějakému nezávislému orgánu. Co se týče eh, neziskových organizací, nevládních organizací, já jsem možná nerozuměla té otázce. Neziskové organizace, nevládní organizace jsou mimořádně důležité, pochopitelně i jako ochránkyně práv ve své zemi a také jako bývalá novinářka jsem se vždycky věnovala eh, celé politické scéně a je jasné, že tyto nevládní organizace jsou během poslední doby daleko aktivnější. Eh, sleduje to také v podstatě také zvýšenou aktivitu lobbystů, hlavně hlavně tady v Bruselu, a proto eh, tyto nevlídní organizace tu, to, tyto trendy eh, sledují, má to jasný účel. Setkala jsem se s nejrůznějšími zástupci eh, podnikatelské sféry, setkala jsem se také s neziskovými organizacemi a řekla jsem je, řek, požádala jsem je, aby Ehm, určili určité oblasti, kde my, to znamená náš úřad, eh, měl povinnost se eh, věnovat těmto oblastem také na základě určité zpětné vazby, kterou bychom mohli dostávat od nich. Souvisí to také pochopitelně s otázkou transparentnosti také těchto nevládních organizací. Kdokoliv chce ovlivňovat práci parlamentu nebo práci komise, to, těch všech se to týká. A ti lidé, kteří hovoří hodně o transparenci, eh, by měli také tuto transparentnost mít eh, ve své vlastní organizaci, ve své vlastní nevládní organizaci. Ehm, já jsem eh, se dívala na ten registr transparentnosti, protože jsem věděla, že o těchto věcech budeme tady hovořit a myslím, že to představuje obrovský krok dopředu vy se tady politikové a uvědomte si, že v letošním roce toto jsou věci, tento rok je naprosto zásadní pro to, abychom prosadili i některé věci, protože eh, se nám věnují občané, věnují se nám média a pochopitelně politici na to mají určitý zájem. Po eh, té hospodářské krizi jsem si všimla toho, že e, Irové také se dožadují daleko větší transparentnosti a zodpovědnosti příslušných orgánů. E, e, Američané často říkají, je to vlastně ekonomika ty hlupáku a je pravda, že ekonomika často nastartuje zásadní změny a já se domnívám, že právě k tomu dochází i tady Eh, myslím si, že lidé, kteří se snaží ovlivnit legislativu například, eh, by eh, neměli se schovávat za, nějakou obchodní, za nějakým obchodním tajemstvím nebo za něčím, za něčím takovým. Tito lidem a e, tedy tam, kde se jedná o konflikt zájmu, a to, o tom hovořila paní a vy jste hovořila o těch expertních skupinách, pochopitelně, že někdy tito lidé, tito odborníci eh, mohou přicházet z některých konkrétních odvětví nebo z nějaké oblasti, která je monopolní. Tam je velice těžké vyhnout se konfliktu zájmu, ale já si myslím, že jestliže máme systém, který to všechno monitoruje, jestliže máme přehled o tom, kde dochází k porušování práv, kdy máme e, důsledně aplikované také tresty, tak tyto věci potom mohou fungovat. A e, je potřeba, aby, e, abychom, byli, e, abychom byli rozumní, nikdy se nedostaneme do stavu nirvány, náš svět nebude nikdy perfektní, pochopitelně vždy budou některé problémy přetrvávat, ale musím říci, že v tom svém šetření vnímám určitou možnost, alespoň pro náš úřad, vidím v tom možnost pomoci komisi, možná s pomocí parlamentu, zajistit, aby e, jakýkoliv rámec, monitorovací rámec e, fungoval efektivně. E, ale musím říci, že na základě své zkušenosti jsem opravdu přesvědčena, že existuje určitá neochota tyto věci řešit, často z ryze humánních lidských důvodů. Děkuji, děkuji pan, paní Aureli. Tím se dostáváme ještě k jedné otázce, kterou já bych chtěl položit. Jestliže se podíváme na tu otázku, o které eh, jste vyhovořila v tom smyslu, že existují určité struktury, ty jsou, ty, jsou, ty existují, ale nejsou využívány. Myslím si, že je v zájmu našich zaměstnanců, aby měli určitý rámec, eh, který by jim přesně řekl, co je správné, co není správné, co by se nemělo dělat a e, pochopitelně nejhorší situace nastává tehdy, když se žádné rozhodnutí v dané věci neudělá. E, takže nám jde také o to, abychom pochopitelně chránili své zaměstnance. Například pokud e, se dostanou do situace, kdy musí schánět práci poté, co řadu let pracovali v evropských institucích. Paní Greserová, ještě jednou. No, no, já jsem chtěla ještě se zeptat jsme tady hovořili o cooling off, když mění zaměstnanci místo. Buď když jdou do důchodu, nebo když se prostě vezmou dovolenou. Jsou tady dostačující pravidla, nebo tady jsou mezery? Protože my vidíme, že u komisařů existují jasná řešení prostřednictvím ad hoc etického výboru, ale pro vysoce postavené úředníci zdá se, nejsou pravidla tak přísná, ale já kdybych byla lobbystka, tak bych se vždycky snažila zaangažovat vysokého úředníka než komisaře, protože ten byl v úřadu daleko déle a ví také více a má kontakty, jaká jsou pravidla po změnách služebního řádu. Zase se nám vrací doba, s komisaři. Evropská komise dala jednoho jediného komisaře, který nebyl uloven průmyslem. Považujete tedy současná pravidla za dostačující? Děkuji, děkuji. A teď ještě pan Jan Mulder. Yes, I, I might have missed it. Možná, že mi to uniklo, ale rád bych se zeptal, jestli je potřeba, aby i poslanci byli zahrnuti do toho konceptu otáčivých dveří? Paní Oriny, máte slovo. Nejprve, pokud jde o tu vaši úvahu, eh, pokud jde o eh, ty eh, nasmluvané zaměstnance. Samozřejmě, že ty zaměstnanci sami mohou vědět, co je správné, jak se mají zachovat, ale některým lidem je to potřeba jasněji vysvětlit. Mm, když, jsme se, když jsem se připravovala na to dnešní jednání, tak jsem to také googlovala, co tedy Google říká, pokud jde o konflikt zájmů. A pokud se podíváte na jednotlivé webové stránky, tak zjistíte, že tam je poměrně eh, dlouhý, rozsáhlý dokument týkající se konfliktu zájmu a správného chování a ta základní myšlenka zní, eh, že eh, tedy eh, se musíme vyvarovat špatných věcí a jsou tam ty špatné věci vyjmenovány. To znamená, že například tedy se nesmí zakládat podnik, ale všimla jsem si, že všude tam bylo jasně napsáno, a to bylo velmi zajímavé, že eh, vždycky, když eh, se tedy eh, hovoří o tom stávajícím zaměstnanci, tak, eh, se je, tak je potřeba, aby tedy se spojil se s personálním oddělením nebo s příslušnou etickou komisí. Je tedy zřejmé, že lidé někdy dělají chyby, protože tomu plně nerozumí. Bylo to velmi přímé, velmi laskavé, velmi informativní. Nicméně neustále se opakovalo, že pokud dotyčný zaměstnanec zaměstnanec má pochybnosti, tak může oslovit personální oddělení, může oslovit etickou komisi. To znamená, že pokud by eh, úředníci měli nějaké dotazy, nějaké pochybnosti, také se mohou obrátit s prozbou o informaci na příslušné oddělení. Pokud jde o eh, ty poslance, tak já se tedy soustředím na administrativu, na zprávu. Samozřejmě, že parlament je také evropská instituce a proto má zájem na tom, aby eh, nic, co tedy bude parlament, eh, nebo poslanec parlamentu dělat po konci jeho legislativního období, nepoškodilo zájmy EU. Já vím, že je tady kodex chování, že existuje kodex chování parlamentních poslanců a myslím si, že je tedy důležité, aby poslanci sami diskutovali o tom, jestli je to tedy dostatečně solidní dokument v těchto okolnostech, tak aby eh, tady obstáli eh, tváří v tvář tlaku po té, co opustí svůj úřad. Pokud jde tedy o Eh, můj názor na to, jak tedy eh, má tento eh, problém řešit administrativa parlamentu, tak já v tom samozřejmě také mohu mít na pomocná, no, ale v první řadě je to úkolem parlamentu, aby o tom rozhodl. Poslední otázka týkající se tého období, toho přechodného období cooling off. Já si myslím, že v průběhu svého úvodního projevu jsem zmínila to dvouleté období během něhož úředníci musí eh, informovat bývalého zaměstnance o tom, jakou další práci tedy přijali. Já vím, že se to liší eh, v komisi a jinde, nicméně u komisařů tady není žádné časové omezení. Eh, není tu řečeno, jak dlouho se tedy má komisař chovat právně poté, co opustí svůj úřad. Já si myslím, že některé tyto otázky se objeví letos, až odejde tato komise. Myslím si, že eh, se eh, toho mnoho děje v médiích, ve nevládních organizacích a myslím si, že nevyhnutelně se objeví stížnosti. A budou zdůvodněné, oprávněné, neoprávněné a já jako ombudsmanka samozřejmě eh, budu spolupracovat s komisí, budu řešit to, jak komise řeší konflikt zájmu, pokud jde o komisaře na eh, konci tohoto roku nebo příští rok. Budu to tedy analyzovat, budu to řešit a myslím si, že právě letošní rok bude takový zkušební, takovým testovacím rokem pro komisi, tak aby prokázala, že eh, v ní nedochází ke konfliktu zájmu, ale ale bude to důležité i z hlediska parlamentu, aby prokázal to samé. Já samozřejmě nechci nic předepisovat, nechci eh, přísně eh, říkat, jak má vypadat to období, eh, přechodné období kulik of. Možná, že ve třetím, ve čtvrtém roce by někdo mohl se chovat způsobem, který by poškodil zájmy EU. Je tedy potřeba, abychom tady eh, měli jasná pravidla, abychom také přispěli k jejich dodržování a k monitoringu. Eh, já jsem tady hovořila o tom, že bychom eh, měli mít nezávislý výbor, který by se tím zabýval, pokud by parlament nebo komise měli pocit, že ta etická komise ad hoc, která Mm, se tím zabývá, že musí být posílen, tak bychom se tím mohli zabývat. Nicméně myslím si, že eh, v letošním roce tedy budou volby do Evropského parlamentu, které toho mnoho ukážou a eh, také bude důležité, jak se zachovají komisaři po té, co opustí svůj úřad. To znamená, že i tehdy eh, se budeme dívat na to, jestli tady nedochází ke konfliktům zájmu. Děkuji, děkuji vám srdečně, paní O'Reilly, za to, že jste se chopila této velmi důležité otázky. Bylo nám velkou ctí, že jste mezi nás přišla, že jste odpověděla na naše dotazy a přejeme vám hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji mnohokrát. Děkuji paní O'Reilly a navrhuji, abychom vzhledem k pokročilé době rovnou přistoupili k dalšímu bodu programu. A to je další bod programu je plánovaná cesta delegace do České republiky. Měli jsme tady ministra eh, příslušných kompetencí. Se, eh, naše delegace si chce udělat tedy obraz o tom, jak to v České republice vypadá. Eh, vedoucí delegace bude pan kolega Gajer a dovolte, abych požádal, abychom mm, teď se poradili o plánovaném programu. Nejprve dám tedy slovo vedoucímu delegace panu Gajerovi. Jen si prosím. Děkuji vám, pane předsedo. No, takže bych ještě osvětlil důvody aby to bylo dostatečně zjevné. Před dvěma lety jsme začali s tím, že jsme sem zvali národní zástupce ze zemí, kde se nám v oblasti regionální politiky eh, jevilo, nebo kde byly nám zprostředkovány komisí nejvyšší chybovosti a domnívali jsme se, že nejlepší bude, budeme-li vstupovat do konkrétního dialogu s příslušným místem národním. A měli jsme bohatou diskuzi, bylo to poprvé, co u nás vystoupil vnitrostátní minister eh, v tomto výboru a byl ochoten odpovídat na naše otázky. A Dověděl jsem se, že tady došlo k neklidu v různých zemských zastoupeních, že najednou prostě s námi diskutují národní ministři či zástupci jednotlivých států, jak se dají zlepšit regionální programy v členských státech. Česká republika si vymyslela něco krásného co považovala za užitečné. Kom, náš výbor se domníval něco, komise se domníval něco jiného. To vedlo k tomu, že v České republice se vyskytla nadměrná chybovost, protože provádění eh, programů za financování regionálního fondu nebylo úplně v pořádku. Byl tady příslušný ministr a ten nám řekl, že po diskuzi s komisí pochopili, že je třeba něco změnit a my teď jedeme do České republiky, abychom se podívali, do jaké míry tento proces změn pokročil. Zázračná léčba se, myslím, nepodařila, alespoň podle toho, co se mi doneslo. A proto se budeme velice intenzivně zaobírat společně s administrativními zástupci otázkami těch regionálních programů. Je to program pro dopravu, program pro ochranu životního prostředí a program Severozápad. A to by bylo Ale místo, kde tento úřad sedí, není v Praze, to je cesta, dvouhodinová cesta. Proto jsem zavázan, že zástupci tohoto programu jsou ochotní přijet do Prahy, takže budeme příležitost hovořit i s těmi, kteří se zaobírají mm, jaksi na základně těmito problémy, eh, programy. Komise mm, zavedla určité finanční korektury, potom se musíme bavit o tom, jak se s ním bude nakládat. Domluvili jsme se s dvěma dalšími ministerstvy, Ministerstvo pro regionální rozvoj a Ministerstvo uh, financí, sejdeme se zástupci Českého účetního dvora, sejdeme se se zástupkyněmi a zástupci parlamentu České republiky, mimo jiné se senátorem Michálkem, s kterým budeme hovořit o jeho zkušenosti a budeme si um, tedy moci udělat obraz o těchto projektech. Děkuji mnohokrát na poslední poradě existovaly ještě nějaké nevyjasněné záležitosti. Je tady ještě potřeba nějaké rozpravy, nebo jsou to ještě nějaké otázky k tomu? Nebo otázky také na zástupce komise, není-li tomu tak, můžeme diskusi uzavřít. V tom případě přeji misi žádoucí úspěch a získání odpovídajících poznatků a dovolte, abych tedy dnešní zasedání s tak obsáhlým programem, hm, četným hlasováním a diskusemi uzavřel, ale než to udělám, dovolte, abych poděkoval všech, kteří nás podporují v naší práci. To je za prvé Evropská komise, Evropský účetní dvůr, samozřejmě spolupracovníci sekretariátu, kteří v udělování absolutorii skutečně nám poskytli ohromnou pomoc. Kromě toho také parlamentní poradci frakce a samozřejmě překladatelská služba nejenom písemná, ale i tlumočníci. A v tom případě po těchto slovech díku uzavírám dnešní zasedání a přeji vám krásný večer. Uf.